Tlumočníci vás informují, že jsou ve stávkové pohotovosti. Administrativa EP jednostranně rozhodla o našich nových pracovních podmínkách bez sociálního dialogu. Kvalita služby poskytované poslancům a občanům je ohrožena. Velice litujeme, že v důsledku tohoto konfliktu skončí tlumočení nejpozději do 17.30. Takže to bylo sdělení tlumočníků, kterým předem říká pan předseda, děkuji za jejich práci, za to, že pomáhají. A teď vám to přečtu. Počníci vás informují, že jsou ve stávkové pohotovosti a administrativa EP jednostranně rozhodla o našich nových pracovních podmínkách bez sociálního dialogu. Kvalita služby poskytované poslancům a občanům EU je ohrožena. Velice litujeme, že v důsledku tohoto konfliktu skončí tlumočej nejpozději ve 17.30. Takže podle e, naší našeho plánu. A, takže v každém případě říká pan předseda, ne, budeme jednat po 17.30 a já budu dbát na to, aby tato doba byla dodržena. Já se předem omlouvám, že za toto malé spoždění, se kterým začínáme, ale mohu vás ujistit, že skutečně skončíme v 17.30. Bod 2 Zděl, mých sdělení, to je jako obvyklé. Ehm, my máme k dispozici vše na e-meeting a vše je přenašeno na webu. Bod 3, ehm, takže ehm, máme zde to jednání, bude tedy zaznamenáváno, natáčeno a na eh, ARD, německé televizi a na France, a na France Television, na jednom francouzském kanále. Tak eh, to je za předsedu. A děkuji vám všem, že jste přišli. Všechny frakce jsou zastoupeny. Víte, že dnes eh, je významné zasedání, protože postupujeme podle etap, podle mandátu a Eh, mm, cílem je vylepšit protokoly pro eh, povolování eh, prodeje molekul, uvádění na trh molekul a jak víte, teď jde o povolání pesticidů, poněvadž máme zde i EFSU a její návrh, na její návrh mm, zprávy, hodnotící zprávy a zde proto jsme přizvali agenturu EFSA, které děkuji předem, že přišla. Děkuji i panu řediteli Bernhardovi Urlovi a panu Tarasonovi, dalšímu zástupci EFSA, kteří se budou hovořit za tuto agenturu. A to tež platí pro agenturu ECHA. Děkuji panu Bjernovi Hansenovi, eh, generálnímu řediteli a panu Jackovi Brebrinkovi a panu Ari Karlajnerovi. Já nevím, zda jsem to vyslovil dobře, omlouvám se předem případně, takže děkuji, že jste přišli, abyste eh, pohovořili za agenturu ECHA. A rovněž eh, pan Paul Ners za Scientific Advice Mechanism. Ano, také ho vítám. A nakonec pan Christopher Portier, kterému vřele děkuji, že přišel, aby nám doplnil informace tady nejde o nějakou kontroverzi mezi těmito eh, prezentacemi, ale aby doplnil eh, eh, informace, abychom my potom jako parlament mohli si udělat lepší analýzu. Jako obvykle, tak připomínám, že podle pravidel, a hm, to je již tradice naše, my jsme kolektivně si definovali taková pravidla a zde se obracím na poslance zde přítomné, aby to potom e, případně připomněli i kolegům, kteří přijdou se spožděním. A zde chci říci za koordinátory toto, že princip je stejný. E, my jsme na něm se dohodli kolektivně, protože my e, po, po každému dáme slovo 10 minut, tedy EPSA 10 minut, EKA 10 minut také, na svou prezentaci Scientific Advice Mechanism také a nakonec pan Portier také bude mít 10 minut, aby se mohl vyjádřit a doplnit informace. A poté eh, bude diskuze, eh, otázky odpovědi podle takzvaného ping-pongu, kdy eh, spoluspravodajové nebo jejich zástupci budou moci klást otázky, tedy 10 minut otázek, pardon, 2 minuty otázky na 2 minuty odpovědi. Takže mm, s tím, že pokud ta e, odpověď nebude uspokojivá pro e, e, tázajícího, tak bude mít 30 vteřin, aby mohl doplnit. Takže minuta, pardon, minuta na no E, otázku, já to připomínám, tedy minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. Takže první, e, e, nejprve to budou spoluspravodajové, to bude první sekvence, potom stínoví, potom koordinátoři, to bude další sekvence. A, takže opět minuta na otázku dvě minuty na odpověď a potom mm, takzvané catch the eye, kdy všichni spontánně zde budou moci případně klást otázky. Ať na Echu, EFSu, nebo na pana Portiera, nebo na um, pana Merse. Takže to jsou pravidla. E, a já tady budu e, vystupovat jako takový arbitr, takový rozhodčí a budu dbát tedy na ten postup. A tady jde o to, abychom především dostali konkrétní odpovědi na naše konkrétní otázky. Děkuji, že jste nám odpověděli i písemně, když jsme to dostali trochu se spožděním, ale máme to, děkuji. A tyto informace, jak jsem řekl, jsou zveřejněné na webu našeho výboru, tedy otázky i odpovědi a na tomto základě Samozřejmě teď chceme ještě to doplňovat, aby naše zpráva byla kvalitní. Takže po těchto formalitách, které opakuji, my to známe již, tak teď půjdeme k tématu a hned dám slovo agentuře EFSA. Desetiminutová prezentace. A děkuji za to, že dodržíte čas. Pane Urle, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman, dear honorable members of the parliament. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji, že jste nás opět pozvali zde na výbor PEST. Je to již vlastně po třetí, když jsme v kontaktu a my se maximálně snažíme vám pomáhat. A to bylo v Dubnu a potom jsme vás i uvítali v Parmě na dva dny a teď vlastně po třetí jsme zde u vás. Takže v minulosti i v Parmě se hodně hovořilo o otázkách procedurálních, to znamená, jak my eh, vyhodnocujeme eh, pesticidy a ty tedy účinné látky. Hovořili jsme o expertech, o know-how, které používáme, o jak používáme třeba studie, které dostáváme od vědeckých kruhů nebo od podniků. A také jsme hovořili o lidech, o roli expertů, které používáme v tom procesu peer review. Hovořili jsme o struktuře našeho panelu, jak spolupracujeme se příslušnými orgány členských států. Je to dvoufázový postup. A třetí část kterou jsme se snažili vám vysvětlit, to se týkalo všechno nezávislosti, metodiky a transparentnosti celého procesu a také jsme se zaměřili na ta naštění, která různě tak kolují a doufáme, že eh, vám budeme moci vysvětlit, jak provádíme naši vědeckou práci a že ta naštění eh, se neopírají o fakta. Dnes bych se chtěl zaměřit na něco jiného, nevracet se k tomu mm, z minula. Samozřejmě, pokud budete mít nějaké pochybnosti, tak odpovíme ještě. Ale chtěl bych začít takovým porovnáním klasifikace, kterou jsme provedli spolu s e, Mezinárodním mm, ústavem nebo organizací pro výzkum rakoviny. A zde na tomto vám chceme ukázat, tedy to bude příští slide, kde vám chceme ukázat, že za prvé klasifikace. To je složitý vědecký proces. Co zde vidíte? To je porovnání 54 pesticidů, které vyhodnocovaly oba systémy, systém IARC a systém evropský. Trvalo to mnoho let. A z těch 54, jak vidíte, ve 29 případech jsme dospěli k ekvivalentnímu návrhu klasifikace, ke stejnému návrhu. Ale v 25 případech jsme dospěli k různým návrhům. Jsme se lišili, tedy my, evropský systém a systém IARC, IARC. A když se podíváte na těch 25 případů, tak, tak zjistíte ve 14 ten návrh evropský byl striktnější, přísnější, řekl bych konzervativnější než návrh IARCu. A v 11 případech to bylo naopak. A jeden z těch případů je právě glyfosát. Tady, mhm, tady myslím, z toho lze vydedukovat něco důležitého. A to je, že v průměru evropský systém je konzervativnější, citlivější, co se týče klasifikace. A také i na tomto slajdu vidíte, že ten systém funguje, takže to není tak, že by zde mm, to bylo systematicky vždycky nějak jaksi eh, eh, nasměrováno předem nějakým směrem, eh, ale také v minulosti jsme slyšeli naštění, že evropský systém není dostatečně podpořen důkazy a vědou. Také třeba si uvědomit, že do doby, než mm, vznikla ta kauza s glyfosátem, tak to nikoho nezajímalo. Ale až teď všichni si kladou otázku, jak to, že tady existoval rozdíl v tom posouzení. A samozřejmě, kdybych já byl politik jako vy, tak ten eh, rozdíl asi, který zde vyvstal, tak to vám nepomůže, protože to vytváří nejistotu a proto se musíme snažit nalézt Eh, vysvětlení, proč je zde to rozdílné posouzení. A dnešní schůze, doufejme, i dá k tomuto příležitost, i protože zde máme naše kolegy z agentury ECHA, a to je ten orgán, který se zabývá klasifikací chemikálí. A teď mm, my se snažíme tedy tu diskuzi vést směrem, jak zlepšit systém Dlouho jsme se zabývali tím, jak ten systém fungoval do posud, ale teď jak ho zlepšit. Teď máme jeden eh, návrh na stole, který teď vstupuje do kolegislativního procesu, to je novelizace nařízení 178 obecní zákon o potravinách a jsme rádi, že na základě iniciativy evropských občanů ta komise zareagovala a to rychle a předložila legislativní návrh nových opatřeních která se týkají transparentnosti a také e, i jak zaktualizovat model řízení agentury EFSA, tak aby byla v souladu s jinými agenturami, e, by zde byla e, lepší komunikace o riziku mezi agenturami a členskými státy a podle návrhu komise také i to bude znamenat rozpočet navíc. Z našeho pohledu samozřejmě tady my samozřejmě nejsme nestraní, když jde o peníze. Vždycky z EFSI budeme říkat, že bude užitečné eh, takováto opatření týkající se transparentnosti, spolehlivosti studií a také i rozpočet samozřejmě. Ten je potřeba, abychom mohli toto nové nařízení aplikovat. A také co děláme z vlastní iniciativy, bez toho, aniž by muselo dojít k legislativním změnám. Dále jsme posílili eh, naši politiku eh, střetu zájmů a s tím spojená prováděcí pravidla. Zde jsme v neustálém dialogu s parlamentem, kdy posilujeme, aktualizujeme pravidla střetu zájmů a také teď i pro experty, které jmenují členské státy, jsme v úzké spolupráci již po mnoho let s našimi kolegy z ECHA, z Helsinek tedy a také i zde máme takový návrh, který se připravuje a to je, že eh, ty procesy hodnocení rizik mezi EFSA a ECHA, že by mm, ty procesy se měly zbližovat, vyvíjet, to je důležité, aby zde neexistovala eh, ta časová proluka, když, mm, kdy by mm, provedeme klasifikaci a hodnocení rizika dva roky na to, až ECHA to provede. Je třeba, aby to bylo časově sladěno. Potom pracujeme s naší sítí z členských států na tom, jak zlepšit spolupráci v oblasti pesticidů a také se snažíme přispět a zveřejnili jsme technickou zprávu v rámci refitu, který teď probíhá, který se týká celé té pesticidové legislativy. Jak vidíte, investujeme peníze i lidské zdroje do tohoto systému, který se neustále zlepšuje. A teď poslední slide. Co pokud jde o vědecké iniciativy, a my jsme to již i řekli v Parmě zástupcům výboru PEST, potřebujeme pokrok ve vědě na různých frontách. Já jsem zmínil i tu otázku kumulativního, kumulativní expozice, kumulativního rizika, mm, pokud je o pesticidy. A tady je třeba udělat takový průlom v tomto. Mm, prostě není možné, abychom pokračovali mm, tak, jak bychom si přáli e, kvůli omezeným zdrojům. To znamená, musíme nalézt Eh, více partnerů, třeba i eh, pokud jde o životní prostředí, ochranu půdy, tam také je třeba více spolupracovat. A toto vede z celé té otázce, jak pořád aktualizovat naši metodiku. My nejenom, že chceme držet krok s pokrokem vědy, ale chceme mm, být tím průkopníkem. Takže to mě opět vede k otázce zdrojů. A já mm, děkuji předsedovi výboru, který po návštěvě v Parmě velice jasně deklaroval, že EFSA potřebuje více zdrojů, aby mohla eh, zlepšit svoji práci. A to chci opakovat i tady. Vy jako legislativní zákonodárný orgán. Přece vy máte největší vliv na rozpočet agentury EFSA i ne ve smyslu, eh, ve smyslu eh, vědy a nejenom ve smyslu návrhu 178 na nařízení. Tady jde skutečně o vědu. A protože my bohužel pořád nemůžeme pracovat vědecky tak, jak by se nám líbilo. Děkuji. Děkuji panu Urlovi a slovo bude mít nyní na 10 minut agentura ECHA. Takže prosím, tady pana Bjorn Hansena nahrazuje jiný zástupce ECHY. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci, přítomní v místnosti. Já jsem nesmírně šťastný, že zde mohu poprvé být že tady mohu zastupovat naše agenturu. A jsem rád, že tady mohu splnit eh, mou povinnost a jako úředník ECHI přispět k demokracii, abych vyjasnil některé záležitosti, které se týkají glyfosátu. Taky bych rád řekl, že jsem velice rád, že jsme se sešli všichni tady, abychom diskutovali o této otázce a o práce naší agentury, protože to je vlastně důkaz toho, že ta mašinérie pracuje. My jsme učinili naši práci, dostali jsme otázky k naší práci a teď tady sedíme dohromady, abychom to v diskusi vyjasnili s cílem, abychom se navzájem poučili a abychom dospěli k nezbytným zlepšením. Takže já se velice těším na diskusi po našich příspěvcích. V zásadě, co bych eh, velice rád zde řekl, že bych nejprve pomalu vysvětlil, co je to ECHA a potom bych vám vysvětlil některé aktivity naše a potom bych se rád podíval na glyfosáty. ECHA je agentura, která byla zhruba před deseti lety eh, ustanovena v Helsinkách. Implementujeme vědecké, technické a administrativní úkoly, které jsou nám svěřovány mm, na základě čtyřech legislativních předpisů eh, týkající se příslušných nařízení a mm, směrnic. Také nám byly svěřeny dodatečné úkoly eh, v souvislosti s právě schválenou eh, schváleným nařízením a také se mm, účastníme eh, připomínek k návrhu na nařízení o persistence pollutions pojednáváme, mm, zabýváme se celou řadou eh, chemických látek, tady to je nesmírně zajímavá oblast. Vidíme, že glyfosáty jsou jenom jednou z nich, ale EPSA také pracovala na bisfenolech, pracovali jsme na tatuincích, pracovali jsme velice tvrdě na mikroplastech a také na dalších veřejných záležitostí, které se týkají chemických záležitostí. A teď se dostáváme ke glyfosátům, kde jsme vytvořili stanovisko. To byl to výbor, který se, stano, který se zabývá hodnocením rizik na základě tedy nařízení příslušného o klasifikaci a označování. Zaobírali jsme se tím, že tady eh, to má toxickou vlastnost, která souvisí s eh, poškozením eventuálním očí, ale nezavrž, nedosli, nedošli jsme k závěru, že by to bylo škodlivé v dalších jiných bodě, bodech. Ale to je to, o čem bychom měli jednat na tomto zasedání. A teď bych rád tak trochu vysvětlil obecný rámec pro klasifikaci a označování a vysvětlit nám, co jsme udělali v oblasti glyfozátu, ale dá to zároveň do toho obecného kontextu mm, eh, v než jsme to tady předložili komise, aby se tady změnila práce, která se dělala v minulých letech na klasifikaci a označování. Takže nařízení o klasifikaci a označování, které my eh, vlastně uskutečňujeme v naší agentuře, se dívá na definici rizik chemických látek a směsí které jsou založeny právě na eventuálních rizicích v těchto látkách obsažených. Legální právním základem je nařízení, které implementuje vlastně dohodu OSN v rámci harmonizovaného systému. Tady vidíte symboly, to jsou ona označení na chemických produktech, která byla, harmoniz, která byla globa, harmonizována vlastně na světové úrovni, eh, jak pro výrobce, tak pro dopravce, tak pro uživatele. A my implementujeme tato kritéria tohoto harmonizovaného systému díky našich, našim tedy mm, předpisům, které vytváříme. Eh, náš postup eh, je založený na provádění testů. Potom tady je zahrnut také průmysl, eh, který platí za ty testy a za účasti členských států, které se účastní na vypracování výsledku. A potom tady máme vědecký výbor v případě ECHA, který dohlíží na to, co členské státy učinily. Testovací metody Eh, které jsou aplikovány v těch testovacích laboratořích, eh, byly eh, dohodnuty na mezinárodní úrovni, to znamená za dodržování zásady snížení testování zvířat až na některé výjimky, čili testovací metody, které testovací laboratoře provádí, jsou dohodnuty na mezinárodní úrovni a také došlo k mezinárodně dohodnutého systému pro všechny laboratoře, který se jmenuje dobrá laboratorní praxe. To znamená, tyto testovací laboratoře jsou auditovány sítěm, sítí eh, v jednotlivých členských státech za, pod zastřešením OECD. A hlavní úlohou pro případ přípravu návrhu na klasifikaci a označování je hodnocení výsledků testů, které jsou financovány či placeny ze strany průmyslu eh, s plným přístupem ke všem zprávám, ehm, studijním výsledkům a výsledkům laboratoří. A to se dostane no, schrnuto do jednoho dokumentu, kde jsou srovnávána veškerá data s kritérii která stanovila ECHA. Eh, máme tady ten výbor, který hodnotí rizika, kde sedí experti, kteří dohlíží na to, eh, jak příslušné kompetentní orgány zpracovaly jejich zprávy ve svých zprávách, které odevzdávají. A eh, na základě diskusí dojde k jednotné dohodě. To jde potom na komisi a ta tento výsledek předloží výboru pro komitologii. Toto je krok, který se velice široce aplikuje ve vědě, kdy prostě vědec udělá nějakou práci, předloží své výsledky pro vědeckou publikaci, na to se podívají další věci, aby to mohlo být potom zveřejněno v příslušném odborném časopise vědeckém. A tento typ také máme v tom systému, který se jmenuje systém přístupu jednoho kroku. Vytvořili jsme celou řadu studií, eh, které byly provedeny na základě testování laboratoře, kde jsme srovnávali potom kritéria v rámci klasi- naří- podle nařízení o klasifikaci a označování. Toto nařízení CAL je založeno na evidenci, na důkazech, to znamená, my se díváme na ta data, zda tady došlo k dostatečné evidenci, k dostatečnému důkazu a byla-li tedy splněna příslušná kritéria nařízení či nebyla. To znamená, že je tady určitý práh, eh, které, do kterého musí existovat evidence, než se to dostane do klasifikace. Eh, v případě glyfosátu eh, Tady jsme měli spoustu informací, spoustu dat a skutečně některé údaje mm, nám dávala indikace k pozitivnímu výsledku, ale byla tam také některá data, která tam indikovala spíše negativní výsledky. A v této komplexní situaci Eh, jsme, eh, jsme eh, zvolili weight of Já jsem ti tam napsala ten, tu otázku a tam mám napsaný to slova. A v této případě, tomto případě se díváme na konzistentnost všech informací, eh, které máme a výbor na hodnocení rizik zahrne všechny experty, ale když to proběhlo, tak oni neviděli, že tato data, když se na ně souhrně dívali, byla dostatečná, aby se splnila kritéria podle nařízení klasifikace a označování. A proto to bylo stanovisko, které jsme poskytli Evropské komisi. A tento glyfosát je jeden z mnoha, ale je tady zhruba 4 tisíce substancí látek v Evropě, které byly tímto způsobem klasifikovány za posledních 40 let. My v Eše, v Eše jsme jich dělali eh, takřka 100 za posledních 10 let 300, eh, promiňte. A z těchto 380 zahrnovaly stofy, které byly identifikovány. To znamená, je možné eh, přinést dostatek důkazů pro splnění kritérií v rámci nařízení CAL. A tady bych, eh, pane předsedo, skončila. Děkuji vám ještě jednou mnohokrát, že jsem tady mohl přednést si svou přednášku. Děkuji. Děkuji, děkuji vám. Nyní dávám slovo panu Pólovi Nursovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji i členům výboru, děkuji kolegům za tuto příležitost dnes odpoledne tady mm, před vámi hovořit. Já jsem členem eh, vědecké eh, skupiny poradců a mm, vedle mě je předseda této skupiny z Ženevy. Ta se si skládá ze sedmi vědců, kteří nejsou zaměstnaní komisí, vydáváme nezávislé rady a v tomto nás podporuje konsorcium evropských vědců z celé Evropy, takže to jsou vědečtí poradci naši. A nás komise požádala, abychom se zabývali tím, jak zajistit, aby ten systém homologace těchto výrobků, produktů byl efektivnější, transparentnější, účinnější a my jsme proto použili naše experty, jejich názory a další zdroje z literatury. A to vedlo k tomuto stanovisku, které jsme zveřejnili 4. června. Vám to doporučuji, je to dobré čtení. A další slide. Začali jsme Další slide. Další. Dobře. Začali jsme takovým obecným doporučením a to společnost eh, eh, má své názory na výrobu potravin. Možná i ta šíře názorů je reflektována zde, pokud je o akceptovatelné riziko, bezpečnost potravin, dostupnost, jak chráníme ekosystém, tedy životní prostředí a to často může být vzájemně v konfliktu, což znamená, že toto téma je složité. Proto doporučujeme, aby komise umožnila širokou diskusi ve společnosti v Evropě, aby se vytvořila eh, evropská vize výroby eh, potravin, včetně používání pesticidů. A to pomůže komisi přijmout takový obecný přístup k udržitelné výrobě potravin, která eh, bude finančně efektivní, ale i šetrná k životnímu prostředí. Takže to je podle nás důležité. To není čistě vědecké téma, ale to je téma, které, mm, ke kterému jsme se vědecky vyjadřovali. Takže oblasti, kde lze věci zlepšit. Takže v tomto stanovisku řešíme celou řadu oblastí, kde eh, doporučujeme náš, eh, to, abychom se na ně zaměřili, jako je ta otázka životního prostředí a zemědělství. Otázka, eh, co to je tedy riziko a co je nebezpečné. Eh, nulové riziko je nemožné, neexistuje a ne, mm, ani ne, nepoužívání pesticidů, tedy těchto produktů na ochranu rostlin, také znamená riziko. Samozřejmě, systém je komplikovaný. A jak tedy řešit ty různé názory, jak budeme řešit eh, dopady na ekosystémy. Takže to všechno se řeší v našem stanovisku. A těch eh, sedm doporučení, to jsou naše konkrétní doporučení, která schrnu. Za prvé je, musíme mít více jasno o cílech ochrany. Musíme mít jasno, jaké jsou cíle ochrany vzhledem k těm různým tenzím, které existují. Jaké mají být tyto cíle ochrany? Budou s nimi lidé souhlasit? Budou je chápat? A musíme si stanovit jasná kritéria a úroveň pro takzvaně akceptovatelné riziko, včetně riziko toho, že se ty produkty používat nebudou. A potom musíme i zlepšit komunikaci se společností a veřejností. A druhé doporučení. Musíme zvážit jak eh, mm, zlepšit eh, evropský systém PPP. Máme určitá doporučení. PPP eh, se vyhodnocují z důvodu rizika na evropské úrovni. Jejich riziko se vyhodnocuje na evropské úrovni. Jinými slovy, máme jednotné hodnocení rizik na úrovni EU díky agentuře EFSA a její spolupráci s příslušnými orgány členských států. A my doporučujeme, aby se to vyhodnocovalo u celé PPP, tedy u všech těch produktů, i včetně eh, eh, vše, veškerého složení, veškerých těch látek, nejenom těch účinných. A je třeba, aby z toho vzešlo jedno rozhodnutí, ať je přijímáno na evropské úrovni či úrovni členského státu. Musí to být jedno rozhodnutí, aby to nevedlo k nejistotě. A třetí doporučení. Musíme mít eh, větší mm, systematickou vigilanci po uvedení na, trhu, na trh. Tedy mm, mm, po prodejní e, studie, když je to uvedeno na trh, tak se to pořád musí vyhodnocovat, jaký to má dopad třeba na zdraví a podobně, jak je to s expozicí a co se stane tedy s lidmi po expozici. Proto protože to v tom porotním hodnocení se nevyhodnocuje. Za čtvrté, musíme posílit i e, povědomí, znalosti o, mm, ohledně PPP v EU, lépe pochopit e, měnící se povahu PPP. Už to nejsou jenom chemikálie, mohou to být nanopesticidy, biopesticidy, takže to musí e, naše procesy reflektovat potom směsice PPP a e, dalších přísad a agregovaná expozice, co může znamenat. To také zatím se neřeší. Musíme také zvážit to, zdali bychom neměla mít taková centra excelence pro výzkum PPP, tedy takový půl expertů. A za páté, před, e, e, tedy studie před uvedením na trh. To je důležité. A ty musí být transparentní. A to znamená, mm, tedy e, předem musí být jednání mezi regulátorem a mezi tím, kdo předkládá e, návrh na používání nebo na mm, homologaci takové e, látky a takovéto mm, studie tedy před uvedením na trh jenom zlepší transparentnost. Dále musíme se zamyslet nad kritéria upravujícími důvěrnost dat, protože to může poškodit transparentnost procesu, eh, často pokud ta data jsou důvěrná. Za šesté, potom, jak eh, musíme přeskoumat, jak přistupujeme k rizikům, k, k, těmi, eh, k těm expozicím na riziko, nákladům, benefitům, výhodám, tedy třeba jak kolik zvířat vůbec potřebujeme třeba pro testování a podobně, takže to eh, je skutečně vyhodnocení rizika. A musíme i provést komparativní hodnocení rizik, kdy budeme porovnávat nové produkty PPP s těmi starými, abychom náhodou nepovolovali nové, které budou horší než ty staré. A musíme i se podívat na náklady a výhody. A nakonec což je velice relevantní tady pro tuto diskuzi dnes. Jak řešit eh, to, když máme odlišná vědecká stanoviska, odlišné hodnocení? Tady přece jde o to, abychom zachovali důvěru veřejnosti ve vědu. Něk- některé, některá, eh, některé ty body, které jsem zmínil, tak to by mělo zlepšit vědeckou praxi a snížit to rozdíly mezi studiemi, respektive stanovisky vědců ale máme zde různé oblasti, jako třeba glyfosát, kde se to bude asi těžko řešit. Máme zde určité návrhy, náměty. My navrhujeme, že je třeba posílit mezinárodní spolupráci v EU, ale i s agenturami mimo EU a pokud ty divergence ve stanoviscích budou pokračovat a pokud společnost bude pořád nespokojená, no tak ta vědecká poradní skupina by mohla být hm, použita, aby hm, vydala další vědecké stanovisko. My, my většinou analyzujeme hm, důkazy, zda jsou skutečně solidní, jsme schopni vytvářet ad hoc panely s experty a zde jsou to experti, kteří většinou, eh, kde není ani pravděpodobnost nějakého konfliktu zájmu, protože se přímo zodpovídají nám. A my a ty procesy, když jsou dobře eh, nastaveny v EU, jsou efektivní, ale když vznikne problém, jako byl problém s glyfosátem, tak já myslím, že to by mohla být právě ta úroveň, tedy tato naše skupina, která by pomohla při formulování vědeckého stanoviska. Děkuji za pozornost. Pokud budete potřebovat se dočíst více, tak si přeštěte tuto, tento dokument. Děkuji. Merci, merci beaucoup, monsieur. Děkuji mnohokrát panu a nyní dávám slovo panu Christopherovi Portiemu rovněž na 10 minut. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci výboru PES, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji mnohokrát za to, že jste mi umožnili hovořit dnes před vaším výborem. Dnes se chci zaobírat dvěma eh, záležitostmi hodnocení eh, související s pesticidy a návrhy, jak zlepšit celý proces. Řízení rizika u chemikálií je velice závažným úkolem. E, existuje literatura, která poukazuje na to, jak vyhodnocovat toxikologické údaje jak eh, národní toxikologické programy, eh, to, což jsou agentury pro registrování příslušných agentur, která slučuje vše také ve Spojených státech, eh, rozvinulo takové hlavní směry pro zabezpečení toho, aby proces byl transparentní a také vědecky věrohodný. Bylo to vypracováno na základě odborníků, aby se zajistil ten nejlepší přístup. Takové hlavní směry existují také v Evropě pro pesticidy. Když jsem si přečetl jak OECD, tak CLP, domnívám se, že by bylo rozumné, kdyby se striktně dodržovali, aby vedli k jasným rozhodnutím. Jsou tady určité oblasti, kde tyto hlavní směry vyžadují vyjasnění, zejména statistická analýza eh, měly by tady být existovat specifické požadavky pro určitý typ údajů. Je třeba, aby existovala explicitní pravidla, jakým způsobem využívat také historické kontroly. Eh, současné mm, léze by eh, neměly být vylučovány. V žádném hodnocení, které jsem viděl, E, nebylo hodnoceno množství lézí v pokusech na zvířata. Potom je tady také poměrně velký nedostatek v analýze dat a nakonec typ studií, které e, byly provedeny, se rapidně mění a je třeba, aby docházelo vždy k aktualizaci, aby nová vědecká, nové vědecké důkazy byly zahrnuty do tohoto postupu agentury. musí psát své vlastní přehledy a nejenom přejímat um, analýzy jiných. Všichni mý studentové během celých let eh, vždycky toto ode mě slyší. Je třeba také umožnit průmyslu, aby psali jejich přehled, ale tady si musíme uvědomit, že také hraje velkou roli obchod. A když se podíváme na váhu důkazů, mm, Eh, ne eh, vždy eh, průmysl prokáže. Je důležité zvolit také systematický výzkum, protože když se vezmou jen tak namátkově nějaké testy, nedá nám to dostatečný počet údajů. A potom je třeba provádět analýzu a pooling, které by měly aplikovány pro hodnocení celkových údajů v celé jejich celistvosti. Transparentnost je nesmírně důležitá. Pouze když studie jsou veřejně dostupné, můžou další hodnotit a soudit jakýkoliv nedostatek transparentnosti budí nedůvěru a může otřást důvěrohodností příslušné agentury. Také je velice důležité mít krátké evaluace, které poskytnou jasný, krátký popis každého tématu, tak aby byl pochopitelný a aby také nedocházelo k určitému pře překrývání. Eh, a také je třeba počítat s poskytováním detailních kroků, které potom vedou k závěrečnému závěru, než pouze popsat ten závěrečný závěr. A eh, hodnocení takzvané klimiš eh, bylo velice důležité pro vědecké studie a mělo by to být ještě více zahrnuto. A teď se budu zaobírat řízením. Pro nové licence na pesticidy eh, je k dispozici v podstatě dost důkazů. Nemůžete ale očekávat od výboru, který je složen z několika desítek vědců, aby disponovali veškerou odbornou znalostí, kterou je třeba učinit pro posuzování této otázce při rozhodování z toho, že je tady riziko pro zdraví, nikoliv ne je třeba poskytovat také ty hlavní směry i pro ně. Eh, ale vyžaduje toto hodnocení celé týmy vědců, experty například na rakovinu, na endokrinní disruptory, na reprodukční medicínu a tak dále. Čili zapojení externích expertů do těch prý review musí být zaručeno, aby se to využívalo pravidelně v našich evaluacích. Jedna z nejdůležitějších záležitostí je eh, vzít v potaz veškerou literaturu, jednu každou studii aby, a to vyžaduje samozřejmě velké úsilí. E, a kontraktní organizace mohou, ty organizace, se kterými se uzavře smlouva, mohou toto činit a může to být činěno jak v rámci příslušných ram, e, e, programů jednotlivých států nebo také na sloučené úrovni. A dovolte, abych vám řekl, že v roce 2018 informace, které poskytoval průmysl regulačním orgánům, nepřicházely ještě elektronicky elektronicky. A to znamená, že nebylo možné, aby agentury velice rychle analyzovaly a hodnotily. Já tedy nevím, zda se to změnilo. Doufám, že se to změnilo, protože tady musí být požadavek na poskytování dat elektronickou cestou se krátkým, aby se to prostě přeneslo z papíru na počítač. A také by bylo užitečná, užitečné, kdyby testovací laboratoř poskytovala dál a je aby to nebylo posíláno průmyslu. Je také správné, aby se postupovalo tímto způsobem ve smyslu všech zúčastněných stran. A na závěr by bylo užitečné rozvinout takovou organizaci, eh, která by měla takový eh, celkový hodnoce, hodnotící toxikologický proces, tak jak to existuje v rámci OSN. To je nezávislé na regulatorním postupu, eh, protože tato agentura byla rozvinuta, nebo tento program byl rozvinut pro zajištění nezávislosti. Eh, existuje tady eh, takové sloučení v této americké organizaci devíti organizací USA a e, ty stanoví priority pro Národní toxikologický program a zejména na co by se měli soustředit, ale neurčují způsob, jakým, jak má být e, tedy tato studie vypracována. A taková organizace tohoto typu by umožnila, aby v Evropě se rychle překlenuly mezery ještě stávající. A na závěr. Každý, kdo se účastnil eh, hodnocení pesticidů, byl, měl být také přeskouman co do eh, konfliktu zájmu. Děkuji vám mnohokrát. Merci. Děkuji. Děkuji vám, pane Portie. Nyní nadešel čas pro, pro otevření debaty, tedy můžete, eh, poslanci mohou klát otázky a začneme oběma spolu pravodají. Místo pana Lince za EPP bude hovořit pan Arimon, který tedy otevře naš kolo o otázek. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mám celkově čtyři otázky. První otázku bych položil všem expertům. I panu Nelsovi jsem velmi bedlivě naslouchala. To, co řekl, je v podstatě část odpovědí, které jsem chtěla slyšet od expertů. Jeho návrhy jdou, myslím, dobrým směrem. A my to jistě při vypracování nové legislativy zohledníme. Nařízení 1107 říká, že nesmí být žádný škodlivé dopady, tedy any harmful effects. Eh, expertové dnes, eh, ptám se vás, jste toho mínění, že ty postupy, jaké máme nyní nadefinovány, že tyto postupy skutečně vylučují veškerá možná rizika, či zohledňují je, tedy je i nadále smysluplné, abychom měli dvě, dva různé postupy. Jeden postup pro ty účinné látky a ten druhý postup pro ten vlastní produkt, který se uvádí na trh. Neměli bychom spíše se na to podívat tak, že je důležité měřit to, čemu jsou nakonec všichni vysnaveni, tedy člověk a životní prostředí, ta expozice, neměli bychom u toho začít, e, u měření té expozice a podle toho hodnotit to riziko a dále. Řekli jste, že surové údaje, které se týkají rakoviny, byly přehlédnuty, tak se vás ptám, proč se domníváte, že to někdo v nebych jak to tak, jak si řekl, eh, v uvozovkách přehlédl. A ještě otázka na pana Uhla a pana Hanzena. Pane Hanzena, vy jste právě řekl, že co se týče případu glyfosátu, vědci řekli, že nálezy nejsou consistent v angličtině. konzistent. Kdo to definuje? A do jaké míry toto slovo, ten pojem consistency je v souladu se zásadou obezřetnosti? pokud máme nějaký případ, který je doložen, nemá se pak jednat jinak na základě zásady obezřetnosti. Kdo to tedy definoval, to konzistent? tento pojem. A dále otázka důvěrnosti a přístupu k surovým údajům. Nyní máme k dispozici několik schodů Evropského soudního dvora proti EMně. Ta říká, že jakmile je ten schvalovací postup uzavřen, pak už tedy neexistuje žádná Eh, domněnka o důvěře. Neměli bychom to takto tedy uplatnit i na pesticidy a umožnit přístup k údajům? Děkuji. Předseda, děkuji mnohokrát. Já připomínám eh, to pravidlo, že máte na otázku jednu minutu a na odpověď máme dvě minuty, tak to jsme se na tom všichni dohodli kolektivně a nyní dám slovo panu Nursovi, aby mohl jako první odpovědět na vaši otázku a pak dám slovo dalším eh, řečníků a říkám, držte se, dodržujte se té řečnické doby, nebo by se nám to jednak velice rychle vymklo. Já tady musím respektovat vyváženost eh, eh, toho, kdo tedy vystoupí. Takže eh, pane Nursi, na vás se řečník obrátil jako na prvního, takže vy budete nyní moci zodpovědět otázku pana Rima. Děkuji. látky a produkty. Tím se zabýváme ve zprávě. Je třeba vždycky se podívat na ten finální produkt, který obsahuje jak tu účinnou látku a potom ty další přísady, příměsi, které mohou ovlivnit působení té účinné látky a oddělit tato dvě hodnocení, to nemá přece moc smysl. Je to komplikované, protože Máme zde celou řadu eh, látek, tedy těch eh, přídavných, které mohou být problematické, ale je třeba to takto pečlivě zvažovat. Potom další oblasti. Naše zpráva se snaží nasměrovat vývoj budoucích diskuzí. My ne- nepřicházíme s odpovědí na všechno, A, ale protože eh, se snažíme ukázat, jakým směrem se ubírat, protože zde, zde, zde je celá řada otázek, kterým je třeba se věnovat, jako důvěrnost údajů, důvěrnost dat. To je evidentní otázka. Je třeba, aby společnost nás podporovala a to nebude, když budeme eh, mít striktní důvěrnost nebo omezený přístup k údajům. Takže Samozřejmě s tím, že je třeba vždycky chránit eh, ta obchodní tajemství, ale eh, toto téma je citlivé jinak. Děkuji. Pan Bert Stas, minuta. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat eh, všem panelistům za prezentace. Děkuji za písemné odpovědi. EFSA začala slajdem, kde porovnala hodnocení 54 pesticidů v roce 2017 a e, v 53% byla ekvivalence mezi EFSO a IARKem, IARKEM a v 74% tak ta, tam to bylo eh, přísnější nebo naopak méně přísné. A takže víme, že pokud je o glyfesát, tak tady jsou kontroverze, pokud je o hodnocení ze strany EFSA nebo IRKu a podobně. Proto také máme tento náš výbor. Já se ptám pana Portiera, vy jste v té prezentaci uvedl doporučení, že je třeba eh, dopracovat určité věci, že agentura musí mít vlastní práce, vlastní revize, všechno musí být veřejně dostupné. Můžete to trochu e, zmínit a možná to je ten důvod, proč tedy PFI, EFSA, IRC, ECA, proč se liší potom v těch svých úsudcích. Děkuji, začnu tou poslední otázkou. Asi největší rozdíl bude v eh, mm, ten rok ve kterém to bude největším důvodem těch rozdílů, bude ten rok, kdy eh, došlo k té studii. Prostě EFSA to udělala rok na, po IRku, takže a transparentnost asi je nejdůležitější věc, podle mě. Ano, já si myslím, že mm, eh, tady EFSA a věda narazila vlastně na určité eh, limitace, které jí byly vnuceny. My máme spoustu důkazů, existují, které jaksi eh, tak nějak propadly někudy. A teď je otázka, kdo potom rozhodne, když existují rozlišné studie nebo výsledky a jak, jak dospět k dohodě. No, to znamená, eh, my, my eh, máme tedy eh, možnosti ve vědě, to znamená, když existují třeba rozdílné výsledky, třeba v, mm, mm, a mm, při, no to jo, ale Thank you. A v případě testování na zvířatech, tak tam eh, ty údaje, ty podklady jsou eh, eh, průkazné. Si, donc, euh, je demande à Simona Bonafé. A nyní prosím za skupinu socialistů a demokratů paní Simonu Bonafé. Já chci poděkovat především všem zpravodajům, všem tedy panelistům a já bych zůstala u tématu, které zmínil pan Stas. Otázka, kterou mám na portiera a to je vaše písemná odpověď, kde vy tvrdíte, že eh, dnes, když IERC vyhodnotil glyfosát na základě studií, které jsou k dispozici, tak by překlasifikoval glyfosát asi hm, jako karcinogenní pro člověka. A dnes máme dva eh, výkonné eh, ředitele, kteří nám zde potvrdili něco úplně jiného na základě dostupných informací. Takže kromě toho, jak je kompletní ta eh, literatura, tak jark eh, v podstatě zde udělal určité výjimky, pokud jde o riziko, hodnocení rizik, především pokud jde o hodnocení statistické relevantnosti. Tak já se ptám, co to znamená. To jsem teď zestručněna, takže mm, protože o tom několikrát se tady mluvilo v našich diskuzích. Děkuji. Pan Portier. Děkuji. Tady máme dvě oblasti údajů dát, která je třeba, byla by třeba změnit, kdyby IARC se tím zabýval ještě jednou. Epidemiologie se změnila. Ano, kvůli novým eh, výsledkům ve Spojených státech, které se týkaly zemědělství. Ano, a ta eh, studie v podstatě asi vedla k tomu, co jsme očekávali. protože musela odhadovat ty dávky, kterým eh, budou lidé vystaveni. A mm, takže mm, asi mm, Ajerk eh, v podstatě eh, k tomu mohl dospět i předtím. Pokud jde o údaje týkající se zvířat, máme 7 z 12 studií, ale pouze jenom část z těch 12 nahlásila eh, určité výsledky, ale kdybychom se na to podívali do podrobna, tak bychom zjistili, že v každé té studii, které byly provedeny, tak eh, bychom zjistili, že ano, ale jde o to, e, zdali to není kvůli s, s, s falešným pozitivním statistikám. To je třeba vyhodnotit statistiky. A jaká je tedy pravděpodobnost? Čech, e, to jsou všechno falešně pozitivní výsledky statistické. A takže já si myslím, že opět asi by, eh, by řekli, že stačí ty důkazy, které se týkají zvířat, ale které se týkají eh, lidí a jejich expozice, tak ty by asi pořád označili za eh, nedostačující tyto důkazy u lidí. Sa chce zareagovat nebo ne? Prozatím ne, takže budeme pokračovat. Paní McIntyre za EKR. Une minute. Minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala všem řečníkům dnešní odpoledne za to, že přišli. A dovolte, abych svou otázku eh, položila následujícím způsobem. Já bych zaprvé chtěla přivítat mm, také, že eh, tady máme takového předsedu, který se účastnil na naší základní události minulý týden ve štrasporku a že tu máme i další hosty. Já jsem se vás chtěla zeptat, na tu zprávu, o které jsme jednali minulý týden. Eh, protože tady se jedná o přístup autorizace, čili schvalování v rámci takzvaného omezeného rolloutu. Ale když se podíváme na nových účinných látkách v produktech, které se dostávají na trh, nedomníváte se, že tady dojde k prodloužení celého procesu a k prodloužení schvalování, což by mohlo zase zhoršit investice, což by nebylo vyrovnáno jaksi dostatečnou váhou těch všech důkazů, které mají být zvažovány. Sam. I think our objective was to try and simplify the process. No, my, abychom se snažili zjednodušit ten proces proto, abychom zabránili různým úrovním, eh, které mohou vést té k té konfliktní eh, průkaznosti. Když to má trvat déle, když to trvá déle, než to má trvat, no tak hold s tím musíme nějak nakládat, ale já se nedomnívám, že by z toho automaticky vyplývalo, že by to trvat déle mělo, zejména když máme možnost zjednodušovat tyto procesy. Merci. Uh, madame... Děkuji. Přejete si doplnit? Domníváte se, že vy můžete zjednodušit ty postupy? My jsme předložili naše návrhy, jak by k tomu mohlo dojít a to by měli zpracovat a zaobírat se tím, eh, kterým to náleží. Nežijeme ve světě teorie. Já osobně se domnívám a Myslím si, že tak se domnívá celá skupina, že můžeme zjednodušovat, že můžeme dosáhnout efektivnějších výsledků, což by jedině prospělo řízení této záležitosti. Co se tady zdůrazňuje, je to opravdu nesmírně komplikovaná oblast. Toto prostě není jednoduchá věc, kterou se eh, zaobíráme. A myslím si, že eh, když eh, si uvědomuje, když dodržíme kompetence celé společnosti v této oblasti, což je důležité. Merci, merci, monsieur Meurs. Monsieur Omarji. Děkuji a nyní má slovo pan Omarji. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, je dobře, že EFSA dneska připustila, že je třeba, aby se ty věci vylepšovaly po té době, co dlouhou dobu popírovala veškeré problémy v té v těch postupech eh, a pak tedy byla diskriminována pomocí Monsanto Papers, ale já vidím, že nyní tedy pojevuje dobrou vůli. Ve vaší písemné odpovědi opakujete, že surová data byla znovu vyhodnocena německými experty a evropskými experty, ale ty studie, o kterých hovoříme, byly napsány z velké části Monsantem, což je tedy něco, co, co z mého pohledu diskretizuje diskre, zdiskretizovalo vaše, vaše závěry a dále. Glyfosát, vy jste tady hovořili o té určité dávce, ale kdy tedy vy tady zkoumáte dlouhodobé efekty kumulací rezidují v půdě, ve vodě, v přírodě, což potom vede k tomu, že ten přípravek je velice toxický jak pro člověka, tak pro celé životní prostředí. Děkuji panu Maržímu a slovo má EFSA. Děkuji vám mnohokrát. Za prvé bych velice rád řekl, že v každém procesu, ať už je to ve vědě nebo jinde, může dojít ke zlepšení. Já se nedomnívám, že by tady existovalo něco takového jako dokonalý postup. Eh, Když řekneme, že to bylo prokázáno, jestli to může být zlepšeno, řeknu samozřejmě, že to může být zlepšeno. Ale teď my se řídíme podle legislativy eh, Rady a parlamentu a Evropského systému pro ochranu občanů životního prostředí a zvířat. A já si myslím, že to je globální globálně dobrým příkladem pro to, jakým způsobem docházet k rozhodnutím i v oblasti pesticidů. To je první oblast. Druhá oblast zazněla tady připomínka, že se hodnotí studie, které byly psány Monsantem. To já musím rozhodně odmítnout. To není pravdou v souvislosti s příslušným nařízením žadatele mají studie, které umožňují regulačnímu orgánu zhodnotit, zda tato studie je bezpečná, zda tady nejsou obsažena rizika, která by způsobila, že to bude nepřijatelné. A proto k tomu dochází v testifikovaných laboratořích na základě mezinárodně dohodnutého metodologie testování. A musí tak postupovat. Za druhé, průmysl musí také udělat hodnocení přehled těch posledních deseti let v literatuře, která a také e, právní předpisy. E, když, a to se dostává nejprve na posouzení regulativních orgán, regulatorních orgánů ve členských zemích, potom na evropské úrovni, aby se hodnotily ty důkazy, které přednesl žádatel a posoudit, zda tedy s tím souhlasíme nikoliv ne. A to se dělá poměrně přísným způsobem. A Eh, to, co řekl pan Portier, se dělá na základě dvoufázového procesu, aby se zabezpečilo, že výsledek splňuje metodologické požadavky, nezávislost eh, údajů, nezávislost autora a také chránící spotřebitele a životní prostředí. Co se týče postupu, to, co teď máme v Evropě, je velmi eh, přísné, moudré a my rozhodně do toho nevnášíme nehodnocení. Ale samozřejmě jakýkoliv postup může být zlepšen, to se přece není v rozporu. Oui, monsieur Margy, complément, 30 secondes. Margy, chcete plnit doplňující otázku? Ano, mám, mám. Pokud Evropský parlament rozhodl, o této zvláštní výbory, protože jsme toho názoru, že existuje problém, že třeba, abychom vyvodili závěry z aféry Monsanto Papers. Otázka, kterou jsem vám položil, byla velice přesná. A já vám říkám, vy analyzujete ty údaje kdy, v jakém okamžiku. My bychom rádi věděli, zda ty dlouhodobé účinky mohou být zohledněny a pokud je zohledněte, jakým způsobem to provádíte. Prosím. Děkuji za tuto otázku. Potvrzujeme, ano, my jsme řešili dlouhodobé efekty, dopady, nejenom eh, eh, karcinogenost, ale všechny potenciální rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, nejenom eh, riziko pro spotřebitele, ale i pro zemědělce, zemědělské dělníky, ty, kteří bydlí poblíž těchto polí, takže jsme zvažovali dlouhodobé dopady i pro životní prostředí Eh, jaké má dopady používání glyfosátu jako pesticidu a my jsme eh, tady v těch závěrech, ano, reflektovali jsme dlouhodobé důsledky a, mm, a většina z těch hodnot, eh, které jsme stanovili, nejsou hodnoty, které navrhovaly firmy, ale opakuji, že máme zde 24 různých podniků, které, které eh, písemně odpověděli a tam je link na ně. Máme 1200 studií také, které byly předloženy. Předloženy byly, jsou to veřejné a e, toho bylo předloženo těmito podniky a v každé té studii píšeme, kterou předložil který podnik, zdali Monsalto nebo jiný podnik, takže všechny ty, dispozici, ty informace jsou k dispozici, jsou transparentní. Děkuji, slovo má nyní pan Pedicini za Děkuji, pane předsedo. Pro nás to téma je také vůbec, eh, jaký model výroby potraviny chceme mít v EU. A zde si myslíme, že výbor PEST by měl také i se ptát, eh, do jaké míry je efektivní stávající model, eh, tedy model, který se odsouhlasuje na evropské úrovni a přitom ty fitosanitární produkty se homologují na národní úrovni. Takže my jsme tady slyšeli, jakou roli zde hraje věda a já se ptám vzhledem k těm doporučením, eh, tedy mm, mm, jak pracovat s vědeckými poznatky a že zde existují i ty různé závěry různých vědeckých studií. Já se ptám tedy v těch vašich analýzách, s čím, s čím pracujete, s jakými vědeckými důkazy, JARC, EKA, e EFSA, tam jsou velké rozdíly. A to znamená, s jakými důkazy mm, pracujete, eh, to znamená eh, meat analysis, epidemiologické studie, retrospektivní studie, protože samozřejmě, když každý pracuje s různými vědeckými poznatky, tak ty eh, závěry jsou různé potom. A já se ptám tedy potom, jaké, jaká aplikujete kritéria na konflikt zájmu ve vašich agenturách. My pour l'instant, ensuite on va faire un tour rapide tedy si přeje se vyjádřit. Jsou různé metody, jak postupovat, takže prosím. Okay. Thank you. Hansen. Děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Když mi dovolíte, budu se zkusit na 30 vteřin ještě odpovědět na otázku pana Arimona na začátku týkající se konzistentnosti, abych vysvětlil, že Nařízení, které implementuje ten globálně zharmonizovaný systém, stanoví kritéria, jakým způsobem se má dělat to, čemu říkáme weight of evidence approach, což eh, začlenuje také prvky eh, týkající se nekonzistentnosti, hlavní směry pro další rozvoj do systematičtějších detailů. Je to podobné k tomu, co také řekl pan Portier, co se týče toho nového vědeckého vývoje, kterému se říká systematic review review, systematizovaný přehled či hodnocení a e, jeden jakýkoliv další návrh pro klasifikaci a označování musí projít tímto systémem, takže vy můžete přesně identifikovat, jakým způsobem se to dělalo pro těch 285 případů, kterými jsme se zaobírali. E, je, tady, existuje tady prostě historie 2018, máte tady dokument, máte tady nařízení, a je tady také eh, harmonizovaný akademický koncepce a to nám umožňuje eh, tuto systematickou review. Co se týče údajů, tady bych rád vyjasnil, že existovalo 12 studií prováděných testovacími laboratoři podle GOP a šest z těchto studií měli vědecké dokumenty, které částečně implementovaly data, která byla zveřejňována v literatuře na základě a za, návrh pro klasifikaci a pro označování se stýkalo naprostého zhodnocení všech 12 studií a ty jsou zhrnutě obsaženy v německé zprávě, které se podali něme, eh, hodnotícímu výboru, čili za přístupu ke všem 12 studiím. Já naprosto souhlasím s tím, že my jsme, mě, že jsme měli přístup pouze k šesti zhrnutím některých údajů těch úplných zpráv, které, a to je jeden z těch největších rozdílů. Já tedy eh, rozhodně nemohu předpovídat, co řekne ten vědecký výbor do budoucna, ale domnívám se, že když se podívají na tyto důkazy, tak alespoň by snad měli eh, vést více obdobných diskusí o datech a údajích, jako vedeme my v Evropě. A kdyby k tomu došlo a mohu vám zaručit, že, že my v Evropě mm, se tím zaobíráme, tak bychom eh, velice rádi o tom diskutovali s dalšími příslušnými odborníky. Merci. Euh, monsieur Portier, vous voulez réagir aussi Děkuji, pane Portě. Chcete zareagovat na otázku pana Pedičínyho? Určitě. Myslím si, účelem vědeckých důkazů je pomáhat k rozhodování a mít jasné definice, co míníte co to je vědecká konsistentnost ve všech studiích a mít eh, de- definici toho, jak analyzovat studii, jasné postupy, mm, jak tedy třeba eh, mm, s jakými studiemi pracovat, když třeba jsou v konfliktu, v kolizi ty studie. A takže to je součástí stávajících eh, guidelines COP a OECD které hovoří e, spíše o subjektivní revizi než o objektivní. A je třeba spíše e, nesnažit se vysvětlovat jednu studii a porovnávat ji s jinou studií, to ne. Ještě mm, ta e, sumární zpráva, kterou jsem si přečetl zběžně, takže tam jsou určité části velice jasné představy, ideje, eh, jak co zlepšit, takže to si myslím, že je, eh, stojí za to si to přečíst. Dobře, promyšlené. Děkuji. Ještě EFSA? No, já jenom ještě, omlouvám se, bych něco doplnil. Asi víte, že často My jako eh, poradci eh, často eh, řešíme extrémní situace, když je to už jaksi téma toxické v vozovkách, jako tento případ, tak potom je těžké v podstatě mít pod kontrolou to, aby ta diskuze zůstala tak, jak by měla být. A potom komise často se třeba obrací na Eh, skupinu, která eh, nemá takový konflikt zájmu a která ví, jak funguje věda, která je schopna vytvořit ad hoc panely s experty, a eh, kteří mm, jsou schopni potom mm, jak si nalézt si cestu v té politicky toxické situaci. Ano, takže to je další alternativa, jak se vyhnout tomu, aby věda byla zcela spolitizována. Děkuji. Merci. Euh, Madame Delay. Děkuji, paní Delay. Eh, Dostávám se k ordinátorům a slovo má paní Delay. ZPP. E Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na pana Portiera. Ve vaší odpovědi na otázku 52, která vám byla předložena, vysvětlujete, že střety zájmů jsou financovány. Už v říjnu 2017 jsme údajně dostali více než 100, asi 160 dolarů eh, od jedno ne, eh, advokátní kanceláře, to se to právě týkalo glyfosátu a Monsanta, což spochybňuje legitimitu této práce a také eh, ty podmínky, v jaký se práce odvíjela, nebyly legitimní. A samozřejmě je to střed zájmu, já se ptám, Eh, vy jste přijal tuto sumu více než 160 tisíc dolarů, či ne? Děkuji, pan Portě. No. Já samozřejmě nemohu vstupovat k této otázce do více detailů. Já jsem pracoval jako konzultant a konzultanti jsou za svou práci placeni. A já jsem neměl, podle mého názoru, konflikt zájmů, eh, než jsem se dostal do důchodu a potom jsem pracoval jeden den v týdnu eh, v rámci hodnocení eh, klimatických změn a znečištění vzduchu. Já rozhodně tedy nemám pocit, že bych v tomto ohledu měl konflikt zájmu. A co do otázky, když se mě dnes zeptáte, zda jsem měl nějaký finanční konflikt zájmu v souvislosti s glyfosáty, tak musím říci, ano, teď mám konfliktní zájem, ne, teď mám, promiňte, ehm, tento konflikt právě v otázce glyfosátu. Merci. Um, monsieur... Děkuji, pan Poc. Děkuji, pane předsedo. Questions, but very brief. Velice stručně. Na pana profesora Portiera. To se týká eh, glyfosátu. Ano, tady existují antagonistické pozice vůči glyfosátu a eh, eh, potom OSN se sešlo na téma pesticidy a tam bylo prezentováno další stanovisko a vy jste to uvedl v té odpovědi jedné, myslím v odpovědi 47, eh, jste řekl, že eh, hm, hm, že GMPR se eh, je složeno z úředníků hm, státních agentur a když to první jsou věci, takže Myslíte si, že hm, státní úředníci mají dostatečné know aby eh, posuzovali studie hm, třeba o, to, o karcerogenních eh, účincích, které jim předloží podniky, výrobci nebo eh, vědci a já, mě to rozčiluje pořád slyšet, že všechno je v pořádku, nic se neděje. Já teď mám 500 stran výzkumu z IPRS, e na stole a kde se říká, že to není perfektní, vůbec není perfektní celý ten proces. Takže dvě jednoduché otázky. Řekněte mi ano nebo ne. Během hodnocení eh, eh, jste zvažovali pouze toxikologii u eh, glyfosátu a co když jste zvažovali glyfosát, vzali jste, vzali jste do úvahy Merci, Monsieur Portier. Děkuji, pan Porti. Yes, thank you. Um, I have the highest regard for science. Já si velice vážím vědcům, kteří slouží veřejnosti, ať už v jakékoliv, na jakékoliv úrovni. Já vím, že existuje celá řada lidí, kteří pracují v regulatorních orgánech, kteří jsou experty na toxikologii. Když to srovnáme k jiným, s jinými akademiky, kteří jsou také odborníky na toxikologie, ale pracují jinde. Co jsem chtěla říci je, eh, Výbor IRA má 70 lidí, kteří jsou všichni specializovaní na rakovinu. Pr- čili oni se scházejí, aby hovořili o rakovině. GMP výbor se sestává, já nevím, z kolika lidí, ale mm, eh, budou to asi bylo tak 15 nebo 20 lidí a ti nepokrývají pouze rakovinu. Je jich 15 nebo 20 a zaobírají si eh, vš, veškerou literaturou, prostě dalšími oblastmi také. A proto je nesmírně to obtížné, když si uvědomíme, že GMPR schůze eh, obecně se dívají na 5 až 10 látek, eh, tak je velice obtížné pochopit, jak se opravdu mohou dostat do hloubky těch důkazů a vyvodit z toho výsledek. Merci. Děkuji. Eh, prosím, za chvíli odpovíte ještě Pan Arimo tady položil více otázek, dostal odpověď a eh, Teď tady došlo k druhé otázce, ale eh, jistě dostanete i během diskusí další odpověď. Nemůžeme tady skákat z jednoho na druhé, musíme to spravedlivě rozdělit. Paní McIntyre. Uh, thank you. Děkuji. Yeah, but, uh, uh, uh ta otázka nebyla zodpovězena. Pravý publikum, pan předseda praví, pravidla eh, jsou jasná. Odpověď bude, protože pan Andro dostal, měl tři otázky na tři řečníky. To není tedy jedna otázka cílená na jednoho řečníka. Tady bylo více otázek, více řečníkům a já jsem skutečně nucen tady tento postup použít, jinak by to nefungovalo. Prosím, nebojte se, Pavel dostane svou odpověď, ale za chvilku. Takže nejprve prostě zachovejte si, je to odpověď EPSA, ta přijde za chvilinku, ale navrhuji tedy, abych, tedy, abychom pokračovali a samozřejmě vedli v patrnosti, že tady ještě vysí ty odpovědi a teď dostane slovo paní McIntyre. Thank you, Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Já mám tuto otázku na pana Portiera. EFSA a EKA e a všechny členské státy, jejich příslušné orgány a komise mají plný přístup k veškerým studiím průmyslu, když provádí to hodnocení. A nemyslíte si, že také by měli mít plný přístup k vašim statistickým analytickým metodám a studiím, které používáte vy, když napadnete třeba zjištění někoho jiného? To je výborná otázka. Prvé, veškeré analytické metody, metodiky jsou velice známé. Jsou to typické metodiky, jak se analyzují data. Takže já bych byl velice překvapen, kdyby EFSA, ECHA neměli stejné problémy, nedělali by to tež, ale pokud nemají, tak bych velice rád jim dal přístup k mým programům. To problém není. Žádná z dat, která používám, se liší od toho, co používá EFSA nebo ECHA. Úplně jsou to stejné studie, které se týkají eh, třeba karcinogenních účinků a podobně. Takže některé ty studie, ale třeba se neměl k dispozici a všechny ty analýzy, které provedly laboratoře, mi také nebyly k dispozici, takže já nemohu kritizovat, jak oni tedy provedli svoji práci. Asi jediná indicie, kterou mám, že ty analýzy, které byly provedeny, tak ty jsou potom zmíněvány ve zprávách EFSA, ECHA či v jiných, ale ta eh, data jsou stejná. Děkuji. Pan Omarží. Merci. Děkuji. E, já tedy doufám, že vy jsem rád, že chcete vylepšovat ten systém. Eh, já vám tedy věřím, chci vám věřit, ale zároveň říkáte, že ten systém je téměř dokonalý a my naopak říkáme, že ten systém je špatný. Proto jsme založili tento výbor, proto máme dnešní slyšení a proto vám pokládáme otázky. Má otázka, rád bych věděl, proč jste nikdy na evropské úrovni neskoupeni efekty těch koformul, těch různých dodatečných eh, látek, které se týkají glyfosátu, což je nejpoužívanější pesticid celosvětově. A mnoho občanů, také zemědělců, si klade otázku, která se týká právě toho Roundupu, toho nejpoužívanějšího glyfosátu. Děkuji. A slovo má pan Tarazmánač nebo EFSA. Thank you very much for this question. Děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Důvod je jasný. Je to právní předpis, které stanovili Rada a parlament v nařízení 1107, že na evropské úrovni se hodnotí aktivní eh, tedy účinné látky. To je předpis, který jsme dostali od Evropského parlamentu. Tečka. Předané hodnocení to je také řízeno příslušným předpisem, i když EFSA zkoumala také koformulans přídavné látky za indikace toho, že tady jsou určitá rizika, která je třeba zvážit. Čili my skutečně se řídíme právním systémem, my jsme veřejnou organizací, protože aplikujeme uskutečňujeme evropské právo. Není o to o posuzování, zda děláme něco tak či onak. My jsme evropskou agentura, která musí uskutečňovat vše v rámci, který jste nám dali vy. Děkuji. Slovo má paní Rivazí. Děkuji vám, pane předsedo. No, já bych ráda, protože tady máme ty dvě agentury, Máme tady pana Portiera, který analyzoval určité studie. Eh, co mi můžete říct ve všech těchto studiích, protože já už jsem se ptala několikrát EFSI, měla jsem interference k těm 114 studiím, které byly spolufinancovány. No co se děje s těm spolufinancováním studií, které se zaobojí ekotoxigologie, studie o rostlinách, co je v tom, co je na tom důvěrného. A vůbec nechápu, proč máte strach, abyste zkomunikovali tyto studie, eh, protože jsou vytvořeny průmyslem, vy pořád říkáte, pan tajemník nebo já nevím, z komise nebo já nevím co a bylo třeba obrátit se na Evropský eh, soud, eh, aby vy jste se na ně museli obrátit jako agentura, abyste měli vůbec přístup ke všem těch údajům. My kontrolujeme exekutivu a kontrolujeme agentury, to znamená, chceme-li vůbec posoudit tyto studie, dí a chceme-li to svěřit dvěma nezávislým uh, expertům, no tak eh, já bych velice ráda znala stanovisko EFSI. Co je tak důvěrného na těch studiích? Také bych ráda znala stanovisko pana Portier, také EKI, ale tedy skutečně to tady, jak si jedná se to studií o zdraví a o životním prostředí, no co je na tom důvěrného v substanci, to je snad problém průmyslu. My chceme vědět, jaké stanovisko tady existuje k dopadům těch používaných produktů a když to nebudete dělat, když to nezpřístupníte, tak se stanete takovými spiklenci, spojenci tohoto systému, protože tady zatím neexistuje přístup ke všem um, dokumentům a tady je prostě důležitá transparentnost a přístup ke všem studiím, takže nejprve odpoví EFSA. Děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Ehm, my jako EFSA bychom byli velice rádi, kdybychom mohli zveřejňovat veškeré údaje, které dostáváme, včetně studií, které jsou publikované tím příslušným průmyslovým výborem. Ehm, my musíme, potřebujeme výzvu, abychom mohli, abychom mohli také posuzovat vědoby. Bychom byli ti první, kdyby nám bylo umožněno zveřejňovat všechno, co dostáváme od žadatelů. Avšak existuje tady evropský zákon, který chrání Evropská eh, autorská duševní práva, která chrání obchodní tajemství a my experti si nemůžeme dovolit vybočit z předpisů tohoto zákona. Eh, kdyby Evropa chtěla to změnit, no tak musíte změnit, prosím pěkně, příslušné předpisy a zákony. A pozměňovací eh, návrhy se ubíraly přesně těmi směry, že EFSA by měla mít možnost zveřejňovat všechna, všechny údaje s výjimkou několika aspektů, která i pod tom novým předpisem by mohla být považována za důvěrná, když o to požádá průmysl. To se týká inovací, ale já nemohu soudit, jestli toto je správný předpis, který je aplikován v Evropě nebo ne. My to musíme uskutečňovat. A když se parlament domnívá, že přístup ke všemu je významnější než ochrana duchovního vlastnictví, no tak změňte to právo. My bychom to rádi udělali, ale my tady nežijeme v nějakém bezzákonném prostředí, bezprávním, pardon, prostředí. Děkuji. Já budu velmi stručný a rychlý. Souhlasuji s tím, co tady právě zaznělo. E, není nic, co by mělo být důvěrné. Já se domnívám, že by to mělo být jaksi e, zveřejňováno nebo zpřístupněno. A když jsem si vyslechnu teď e, toto stanovisko, musím říci, že někdy je velice obtížné vytvářet předpisy, když si agentury domnívají, že Eh, musí se podřizovat těmto zákonům, ale když se domnívají, že ty předpisy nejsou dobré, no tak by se tyto předpisy měly změnit. Děkuji, Echa. Thank, thank you very much. Děkuji. Podle eh, předpisu REACH a mm, přístup ke k, mm, k, ke studiím, to je způsob, jak se naplňuje požadavek eh, na informace a to je, eh, to znamená, proto se zveřejňují celé studie a, a v podstatě všichni mají všichni by ale měli mít možnost je stahovat, ale my nemůžeme my musíme implementovat eh, COP a eh, REACH, to znamená my pouze elektronicky, ale můžeme schromažďovat eh, rezimé těch zpráv a to zveřejňujeme, nemůžeme zveřejňovat plné ty studie. Na internetu zveřejňujeme pouze to, co dostaneme, jenom málo si to necháme pro sebe, jinak zveřejňujeme všechno, co dostaneme my. Pokud by se ten předpis změnil tak, pokud bychom my dostávali tedy všech, veškeré ty detailní studie eh, ve plném rozsahu, tak i tak je budeme dál zveřejňovat. Ještě 30 vteřin k tomu, zdali stá, eh, experti států, národních států mají know-how, které nespětné. Já mohu říci za svou agenturu, ano, náš výbor pro hodnocení rizik má členy, které jmenovali členské státy a často jim pomáhají jejich experti doma. Takže to není jenom těch 60, kteří pracují v tom výboru, nebo kolik jich je, ale máme celý půl expertů v členských státech, takže máme k dispozici celou síť know-how a pokud nějaké know-how chybí, tak podle nařízení REACH máme možnost jmenovat experta, který eh, začne pracovat pro výbor na konkrétním tématu pouze a v případě glyfosátu my jsme najmuli statistika, který nám pomohl s analýzou dat a který aplikoval eh, takové postupy, které i ve své práci aplikoval pan Portier. Děkuji, paní Rivazi. Já jsem velice zklamána vaší reakcí, protože vy jste neodpověděl na mou otázku. Já jsem nehovořila o obchodním tajemství nebo o té důvěrné, o důvěrnosti informací o té látce. Já tady hovořím o ekotoxikologických údajích, o těch produktech. Co je na tom důvěrného? A vy tady hrajete hru takové jako si zatemňování v rámci vaší reakce, neprůhlednosti. Já si myslím, že kdybyste se choval správně, tak by vám všichni vás, všichni by se vás podporovali. Kdyby, nebo kdyby se dostalo před co? Máte strach? Máte strach z advokátu od průmyslu, advokátu Monsanto? Ale vy já se vás ještě jednou ptám, co je tam důvěrného na těch studiích? Já si myslím, že vy byste si to i před soudem obhájili. Děkuji. Takže jedná se o ekotoxikologické údaje a jejich důvěrnost. Na to se ptala paní Rivasi, takže prosím na reakci, o reakci. Já se omlouvám, že jsem neodpověděl. Já se pokusím na to jít jinak teď s veškerými dobrými úmysly. My zveřejňujeme 99,9 ekotoxikologických informací, které dostaneme. Ty zveřejňujeme na webu a nařízení REACH stanoví pouze pár věcí, které průmysl může považovat za důvěrné a jediné informace, které může eh, považovat průmysl za důvěrné, které se týkají těchto ekotoxikologických testů, jsou některé nečistoty chemikálií. A to se pouze týká faktu, že když vy víte, že tam je eh, to eh, eh, mm, prostě ta, že to složení je nečisté, že tam jsou velké nečistoty, tak to mohou vyřešit v tom výrobním procesu a ten je chráněn, ten je důvěrný. Takže my to, ale oni o to musí požádat a my to vždycky vyhodnotíme a musím říct, že stejně podle nařízení REACH těch žádostí o důvěrnost je velice málo, takže 99% figuruje na našem webu a mm, sam, se hned tedy v dohledné době, od té doby, kdy je dostaneme, tak mi vysvětlete, proč. To je důležité. Oui, mais le no, no, no, no. No, mais attendez. Monsieur... Předseda, ne, pane předseda, předseda. Paní Rivazi, já nebudu poskytovat žádné výjimky, mi to líto. E, e, po, můžete si svoji otázku schovat na později, pokud ještě budeme mít čas potom, tak se k tomu vrátíme. Ale podle našich pravidel máme ustanoveno, jak tedy budeme postupovat. A máme to mandátu, máme tady otázky, odpověď. Já jsem vám dal možnost odložit eh, tu doplňující otázku. A tímto je to tedy vyčerpáno. Bylo na ní podána odpověď, takže já si myslím, že vy jste to velice dobře nám tady ojasnila ten problém přístupu k údajům. Ovšem nemáme čas, a protože chceme, aby se dostalo na všechny členy našeho výboru. Teď máme tedy, měli jsme nejdříve to kolo zpravodajů, není koordinátorů, takže prosím, vy si pak můžete ještě schovat tu otázku na později, ale nyní má slovo paní Dornano. Já no, mám dvě otázky, které budou velice rychlé, stručné a, a chci je položit panu Portierovi. Pane Portier, v případě účinné látky glyfosátu BFR v této zprávě e, vlastně ukázalo, že mnoho nezávislých e, studií ukázalo, že tyto substance má karcinogenní a další negativní E, účinky. Já se ptám tedy BFR, jaká kritéria vedla k tomuto rozhodnutí, ale oni mě v podstatě neodpověděli, pouze hovořili o metodologii a tím se vyhnuli jádru věci. EFSA a ECHA, tady se zdá, že i tyto dvě agentury vlastně nevzaly v, podaz, v potaz celou řadu studií, které dokazovaly negativní důsledky například na zvířata a tvrdě, že je to z toho důvodu, že tam nejsou dostatečné důkazy. Já se vás ptám, máme být znepokojení skutečností, že průmysl poskytl vědeckou literaturu, kde vlastně tam byl se odvraceli od těch rizik, anebo spíše máme být znepokojení z toho, že ECHA a EPSA nevzali v potaz nezávislé studie, které hovořily o tom, že eh, glyfosáty jsou karcinogenní nebo mají negativní dopad na genom. A ještě se vám vstávám, v říjnu 2017 jsme v Evropském parlamentu zhrali slyšení, které se týkalo glyfosátu. Monsanto odmítl se dostavit, tento firma, ale o několik dní později ve francouzském deníku Le Monde se tvrdil, bylo, že Průmyslníci se účastnili očerňovací kampaně, která se zaměřovala na vás, proto aby se zdiskreditovaly vaše názory na glyfosáty. Pokud tomu tak je, proč jste eh, raději nešel cestou výměny vědeckých argumentů, než abyste tedy si stěžoval na ten útok na vaši pověst? Um, two very good questions. Výborné dvě otázky. Já jsem se nezabýval detailně těmito reprodukčními data, takže nejsem asi kompetentní odpovědět. Pokud jde o e, ty e, studie, které se týkají karcinových účinků a podobně, takže tady jsme se dohodli se v co vyloučit, co zahrnout a důvody pro vyloučení studie, třeba jedna studie byla velice slabá, chabá a mm, těžko vůbec bylo pochopit, jsme mm, byli, nebyli z toho pochopit, jaké chemikálie použili. A druhá, to bylo jenom 10 zvířat na skupinu, takže tady bylo těžké z toho vyvodit eh, nějaký závěr. A pokud jde o otázku eh, té deputace, eh, zda není tedy nějak nahlodána, můj moje osobní přesvědčení o tom, jak je význam vědy při podobných rozhodnutí. Takže já, jinak bych to nebyl, já jsem pevně přesvědčen, že až s nějakými malými změnami, tak ten systém lze hodně zlepšit a já se tomu budu věnovat eh, konsistentně bez ohledu na to, co se stane s mojím dobrým jménem. Děkuji. Třetí fáze. A než vstoupíme do třetí fáze, já se om, omlouvám eh, členům, možná je to frustrující, ale zatím nemám nic lepšího, takže já se snažím co nejlépe plnit eh, roli, která mi byla dána. A než otevřeme Eh, další kolo nových, nových otázek nebo otázky paní Rivazy. A takže pan Poc také měl otázku, důležitou otázku, ona sice opustil, ale takže vy, pane Remon, prosím připomeňte nám ty vaše dvě otázky ještě. Nebo byste si poznamenali, pane Arimon, ještě, kdybyste mohli připomenout. No, pane předsedo, domnívám se, že většina mých otázek eh, již byla zodpovězena. Eh, zůstává otázka eh, důvěrnosti, na kterou se také odkazovala kolegyně, a sice do jaké míry se tam mohou používat stejná kritéria, jako ku příkladu teď u European Medicines Agency, čili Evropské zdravotní nebo lékařské agentury to znamená, znamená to, že by bylo třeba zveřejnit všechny údaje, činí se to či nikoliv. No myslím si, že pan Hansen už na to odpověděl, že 99,9% údajů se zveřejňuje. Já nevím, jestli u EFSI je to obdobné, to by mě zajímalo. Eh, na mou otázku po konzistentnosti jsem dostal odpověď na otázku, zda e, lze e, sloučit oba postupy, na to jsem dostal odpověď a teď ještě na tu expozici jsem se ptal, do jaké míry když jako člověk, zvíře nebo životní prostředí je vystaveno pesticidům, do jaké míry toto kritérium je zahrnuto do hodnocení rizik nejenom, že se řekne, jak nějaká látka nebo nějaký produkt má být povolován, ale jaké jsou potom celkové důsledky a jak silně může být člověk vystaven a ovlivněn eh, těmito pesticidy. Děkuji. Děkuji. Takže EFSA. Děkuji. Co se týče těch údajů, E, to se týče zejména těch takzvaných roll data pro karcinology, to bylo k zpřístupněno každému. Co se týče expozice, expozice je samozřejmě důležitou součástí hodnocení, hodnocení úrovně expozice, k tomu máme specifická e, toxicitu a hodnocení těch rizik pro jaký každý jeden úz, účinek, to, pro každé jedno použití, protože existuje více druhů způsobů použití. Tady máme hodnocení například pro zemědělce, eh, pro občany, kteří mohou se dostat do styku s pesticidy, ať už je to glyfozát nebo cokoliv, a pro také rezidenční oblast, která je tedy v blízkosti eh, příslušné farmy. A také se do toho zahrnují otázky importu ze zemí mimo Evropskou unii, čili hodnotí se tady všichni relevantní subjekty, savci, eh, různá jiná zvířata. Také zkoumáme půdu, faunu, jak je ovlivněná, mikroorganismy v půdě, eh, také rostliny a eh, také možné obsažené zbytky prostě v různých částích rostlin. Máme tady scénária, nebo scénáře, promiňte, pro všechny eh, způsoby expozice, pro půdu, Například na to máme různé druhy, které běží po několik let a domníváme se, že pro půdu úroveň expozice nebude produkovat eh, nějaké negativní eh, dopady, eh, protože je to pod tím stanoveným stropem. A na základě toho máme také příslušná doporučení nejenom pro lidské bytosti, ale také pro savce. Chcete si doplnit, pane Portie? Zcela stručně. Já myslím, že eh, je to dobrý návrh tedy provést tu, eh, ten monitoring po uvedení na trh, a to nejenom u lidí, ale i zvážit třeba makrobiální, ekotoxikologická eh, rizika na poli přímo, a všechno, co lze nalézt u lidí. Třeba my máme bio, eh, moni, biostudii monitorovací v USA, která se provádí ve Spojených státech každé eh, dvě roky u řady chemikálí do, no, a u lidí a já doufám možná, že mm, budu pověřen tím, že i glyfosát se bude zkoumat každý druhý rok a uvidíme. Oni to tak budou zkoumat. Eh, pesticidy, které se hodně používají, třeba i když jsou jaksi bezpečné, tak stejně by měly projít tím mm, to šetřením. Děkuji. Pan Tarason. Ano, takže i v EU máme monitorovací data. Ano, teď se eh, hodí Mm, teď i v EU se hovoří, tedy komise hovoří o velkém takovém programu, eh, tedy mm, studií u lidí, i pokud jde o pesticidy, včetně glyfosátu, a potom i, i u ostatních pesticidů, které se již používají a které jsou v tom procesu schvalování. Takže monitoring dat to je, bude zásadní pro ně a především eh, u spotřebitelů tam existuje velký program mm, po uvedení na trh a daleko v širší míře než v USA u životního prostředí, takže to se teď dělá na úrovni členských států a chtěli bychom, aby zde existovala podobná koordinace jako třeba u reziduálních látek v potravinách. Děkuji. Nejsme tady proto, abychom um, se dívají na kdo co odpoví, ale nám, my chceme globálně ten systém zlepšit, to je důležité. Zeptám se, máte pocit, že toto byla dostatečná odpověď na, na to, co se ptal pan Pok. Myslím, že pan Poc měl dvě přesné otázky. Jedna se týkala také půdy. Mohl by se to nějak doplnit, abychom tady neměli situaci, že ta otázka zůstane nezodpovězena? Co se týče Eh, té efektivity těchto půdních organismů ano, eh, tomu jsme se věnovalo. Jedna specifická kapitola se jim věnuje samozřejmě. Jsme objevili určitou toxicitu a to bylo srovnáváno s úrovní expozice, kterou také máme a z níž máme příslušné závěry. No, pro mikrobiotik, mikro... Ty mikrobiální. Pro z mikrobiálního hlediska tady nemáme specifické hodnocení, protože v rizikovém hodnocení srovnáváme ty dopady eh, které eh, může mít třeba nízká koncentrace eh, a všechny ostatní droga vysoké koncentrace, ty jsou pokryty už tam hodnocení rizika. Děkuji. Takže teď paní Rivazy, pan Vejc a další. List, que j'ai pour Mám tady zatím tolik poslanců na seznamu řečníku, takže nejprve paní Rivazy a Michel možná ukončí cyklus otázek. No, já tady ukončím můj eh, cyklus otázek, ano. Já tedy položím svou otázku jinak. Já jsem si četla odpověď Eky, která říká, že, mm, a to jsem si teď taky vyslechla znovu, že zveřejňuje 99% exo, ekotoxikologických údajů, protože v nařízení REACH je, že to můžete zveřejňovat. Ale teď dávám otázku EFSE v čem studie ekotoxikologické v případě pesticidů se liší od ekotoxikologických údajů eh, v rámci REACHe, eh, která způsobuje, že to nemůžete zveřejnit. No vysvětlete mi to. Děkuji. V jednom případě se to zveřejňuje a v druhém případě se to ne, nezveřejňuje. Takže slovo pan Ur nebo Tarasona. Tarasona. Thank you again for the question. Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Rozdíl spočívá v tom, že ECHA vysvětlila, že podle Ríče ECHA dostává rezumé studií. Eh, a my také nezveřejňujeme každou jednotlivou studii, ale rezime ECHA to, ECHA to může potvrdit. To je podle nařízení Ríče. Jsou to tedy rezime, ne plné studie. V případě pesticidů tamto musí být zveřejňováno jako celá studie ve všech případech. Omezení není kvůli důvěrnosti, ale protože tyto studie mají své náklady a mohly by jich zneužít jaksi konkurenti, kdyby k ním měli volný přístup. my musíme extrahovat veškerá role, data, ta poskytujeme ta zpřístupňujeme, a to já vím asi 90% všech těch stránek, a tam jsme došli k rozhodnutí, že abychom zabránili konfliktu možnosti eh, zneužít tyto údaje ze strany jiných konkurentů, zabudovali jsme určité povinnosti, tak jak jsem vysvětlil v hodnocení. Eh, některé z dokumentů byly k dispozici poslancům. Všechny dokumenty plně obsazeny bez záležitosti důvěrnosti, protože parlament by měl být přístup k údajům, ale v okamžiku, kdy tady máme jenou žádost a kdyby některá jiná osoba, která by mohla e, žádat přístup k této studii, tady musíme dávat pozor, protože eh, nemůžeme umožnit konkurentům přístup ke složkám jiných eh, podniků. Takže proto jsem řekl, my dáváme k dispozici veškeré agregované údaje, ale rozhoduje se mi ne dávat, nedodávat určité metod další eh, údaje, které jsou tak jako tak obsaženy v informacích rezime, které jsou zveřejněny. Děkuji. Každopádně se touto oblastí budeme ještě dlouho, ještě dlouho zabývat. To je právě ta otázka transparentnosti. Se vrátil k paní Rivazi. Co Jose se snažil vysvětlit? U každé jednotlivé studie my poskytujeme rezimé studie, které je dostatečně obšírné pro mm, jaksi takový vědecký přeskum. To eh, třeba to zveřejní US EPM a podobně, a které používají toto i třeba proto, aby mohli eh, eh, napadnout tu studii, takže to není rezime v podobě tří řádků. To je mnoho stran, mm, v podstatě, které reflektují veškeré to ustanovení nebo ty jednotlivé kapitoly té, té zprávy, takže my takto máme, to je vše, co se takto zveřejnilo na stránkách Websa od roku 2015. Vy se ptáte, proč my všechno nezveřejníme, jako třeba toxikologickou studii. Jak řekl Jose, eh, průmysl se domáhá důvěrnosti. Ne protože ta data jsou důvěrná, ne, ale nechtějí, aby to zneužili konkurenti. A my řekneme, je to platný argument? Stačí to jako argument? No, to je ale spíš otázka právní. To je rozhodnutí ve společnosti, to je rozhodnutí parlamentu, která hodnota právní je vyšší. To znamená, veřejné zdraví, zdraví lidí by mělo mít přednost. Pokud ano, tak to tak, takový předpis přijměte. My musíme vyvážit tyto dva veřejné statky, tedy ochranu eh, duševního vlastnictví a ochranu zdraví lidí. A to je velice obtížná situace. Musíme rozhodovat ad hoc, respektive to posuzují právníci ad hoc a doufejme, s novelizovaným nařízením budeme v komfortnější pozici ale vždycky tam budou určité aspekty studie, které budou důvěrné. A proto to tak nemůžeme vypustit na trh. Pane řediteli, když si eh, pročítáme posudek e SD, který je v příloze, to stanovisko toho soudního dvora, a tam se říká, že v budoucnosti způsobnosti se to bude muset propojit se sociálně-ekonomickými aspekty. Takže, ale to skutečně, my se tady musíme zabývat otázkami lidského zdraví, práva ekonomiky a to je relevantní. My chceme mít v naší zprávě jasný postoj, abychom mohli ukázat, co si tedy myslíme. parlament pak demokraticky přijme naše stanovisko, ale to nejsou menšinové otázky, méně závažné protože my chceme dělat politické volby. Momentální pravidlo, pokud bude potřeba, tak ho změníme a zavedeme tam tu rovnováhu. Ano. Je třeba ale my než kolektivně musíme pochopit, jak ta věc vypadá, mít dost informací pro to, abychom si potom na, naformovali naše stanovisko. Takže chtěl byste na toto zareagovat? Very briefly. Velice stručně. Já bych tvrdil, že ty eh, zprávy, které byly dispozici v EFSE od roku 2015, nepodávaly dostatečné informace pro vyhodnocení toxicity. Pouze představují určitá zjištění, určité výsledky, takže eh, Mm, mohu se podívat na některé věci, které byly negativní a které si třeba myslím, že jsou pozitivní. Třeba pokud jde o ta hrubá data, tam mm, ta, se tam nezmiňují, takže má to své limitace. Já nechápu, proč ty, ta, eh, pokud jde o ty eh, studie eh, rakoviny u zvířat, a e, další tedy, to, proč je to tak kon, důvěrné? EFSA to dala do zprávy, takže proč to není k dispozici, veřejně k dispozici, tato data? A hodnocení nebo ty diskuze o tom, e, o co šlo té laboratoři v té studii, no to také je tam vyloučeno, to není zveřejněno. Proč? Mně se zdá, že přece to by nemělo být důvěrné vůbec. A když jsem si prošel NTP, tak každá studie, kterou jsme provedli, tak vždycky jsme, jsme dokonce tam, pokud o ta hrubá data, dali i slajdy, eh, aby eh, všichni tedy potom, kteří eh, se zabývají tím tématem, třeba patologové a tak dále, aby se řídili stejnými slajdy. To se nedělá. To se dělá i jinde, ve Spojených státech a jinde. Evsa, Hned. Evsa, hned za, opět se bude naváže. Ano, takže mm, my mm, my máme studii, do které tedy investovala jedna firma třeba milion, takže to není kvůli důvěrnosti, ale oni pro ně to má, tak je to investice, má to ekonomickou eh, hodnotu a mají hm, potřebu ji chránit. To není případ NTP, tam je to veřejně financováno, to je velký rozdíl, takže ten termín důvěrnosti, to se netýká obchodního tajemství, tady jde o to ochránit svou investici. A to není vědecké rozhodnutí, to je politické rozhodnutí, zda je třeba to chránit nebo ne. My vous protégez l'industrie, vous alors. A vy tady chráníte jakožto EFSA průmysl. To je neuvěřitelné, to je neuvěřitelné. Vy já nemůžu tady prostě připustit, aby EFSA říkala takovéto věci. Přece ale my tady máme demokratickou debatu, jsme chtěli, aby nám odpověděli na otázku, což udělali a teď je to na nás. My musíme převzít tu odpovědnost a vyvodit z toho důvěry a z, důsledky a zlepšit ten eh, postup. Eh, nyní za Echu pan Hansen. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já bych rád vysvětlil situaci podle rýče, což je identické v tomto případě. V rýči legislativa rýč, tady je právní článek, který eh, vyžaduje, eh, aby společnosti sdílely data. Jedna substance, jedna registrace, jedna látka, jedna to znamená, každá, každý jednotlivý podnik to musí zaregistrovat a musí sdílet náklady za tato data. To je mm, právní požadavek, eh, eh, protože musíme tedy implementovat celou řadu nám svěřených úloh. Mechanismus, v němž se sdílejí náklady na testy, Tomu se říká full study report, čili zpráva o kompletní studii. Je to tedy vlastnictví této, plné, této úplné kompletní studie. To patří těm, kteří vydali milion eur a oni mohou požadovat o všech lidí, kteří budou používat své údaje, aby splnili jejich požadavky na informace a měli tím pádem také přístup k evropskému trhu aby, a musí sdílet tedy náklady kdyby my, kdyby my, kdyby my bychom zveřejňovala, zveřejňovali eh, tyto eh, eh, kompletní studie, tak bychom podkopávali záměr legislativce, který zastává zásadu, že ten, kdo zaplatil studii, studii musí být kompenzován těmi, kteří nepřispěli k financování studie, ale chtějí, chtějí mít stejný přístup k trhu v rýči, protože tady se to týká 30 tisíc látek. Tady je systém, kde nedostáváme automaticky tyto zprávy kompletních studií z každé společnosti. Máme k tomu přístup v případě potřeby. To znamená, veškerá informace, kterou dostáváme, a to se nazývá, tomu je to technický pojem, Robust Study Summary a podle OECD. A to je takové rezime, které umožňuje nezávislé přeskoumání výsledků. A tyto údaje z těch zveřejňujeme tedy 99,9%. Každý se tam může na to podívat a udělat si eh, hodnocení eh, toho, eh, této studie toho, kterého podniku. Ale co nemůžeme, je podkopávat přístup trhu, když se jedná o žádost o klasifikaci a označení eh, látky jednoho podniku, protože oni musí také chránit eh, své zaměstnance, aby prostě se k těm informacím nedostaly firmy, které se neúčastnily, které se nepodílely na uhradě nákladů, které tato studie stála. A proto my tedy všechny ty data nezveřejňujeme, hlavně ty kompletní studie, ale můj kolega z Agentury pro bezpečnost potravin Stejně jako on, i já se domnívám, že zveřejnění těchto údajů je něco, co můžeme udělat <laughs> naprosto mm, hned, dokonce i dnes, když nám k tomu dá legislativec pokyn. Děkuji vám. A nyní Víc? Ano, má otázka se týká toho, co řekl pan Úrl zde na výboru. Vy jste na výboru řekl, že zveřejňování surových dat nemá smysl, neboť pokud je studie řádně sfalšovaná, tak to na základě surových dat nepoznáte. Já se vás chci zeptat, jakým způsobem je možné řádně sfalšovat studii, ale na to mi asi neodpovíde. A te, prostě se vás prosím, objevili jste už takto sfalšovanou studii a děláte si vlastní studie proto, abyste odhalili takovouto sfalšovanou studii, anebo nebylo by vhodné eh, více zohlednit akademické studie? Možná by to bylo část řešení a možná by to byla také levnější část řešení. Merci. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Já se domnívám, že zveřejňování surových údajů bez zachovávání principu transparentnosti by mělo jinou výhodu. A sice, že jiní vědci akademičtí mohli tyto, tato surová data používat nebo hrubá data používat a třeba aplikovat takové vzorce, které regulátor ne používal. Či regulátor v, této, v tomto případě tedy Evropská agentura s vysoce vzdělanými experty Eh, eh, prostě nemůže také přehlédnout všechno. Eh, je tady celá řada agentur, které postupují v této cestě, aby prostě se dávala, dávali k dispozici studie také nezávislým expertům, kteří by mohli posoudit mm, tyto studie, ale to je velice užitečné i pro regulátory a proto se domnívám, že je samozřejmě dobré zveřejnit co možná nejvíce, aby to mohli používat a uchyní. Ale teď GLB a ne GLB. My neříkáme, že GLP eh, eh, certifikace je nálepkem kvality. Můžete najít eh, prostě GLB studie, studie vysoké kvality a zase ne a obráceně naopak tedy. ELG je určité označení, které umožňuje eh, dodávání disponibility hrubých či surových dat v určitém formátu a standardizuje také způsob testování a podávání zpráv o testování. Čili GLP není označením kvality když takže máme tady tedy samozřejmě eh, závislost jak na vědecké literatuře, tak na to, co nám poskytuje průmysl. A dostanete tady také odkaz na to, že regulátoři, eh, manažeři rizik by se měli dívat zejména na exotoxicitu fitosanitárních produktů, protože to bylo publikováno ve vědecké literatuře to se týká tedy hodnocení vědeckých studií a nikoli eh, hodnocení GLP ze strany průmyslu. Objevili jste někdy takové zneužití? To ne. OK, merci. Dobrá, děkuji. Paní Ojvuš? Děkuji mnohokrát rád bych se vás zeptala, vás, pane Urlo, na jednu věc. Nedávno ve vědecké časopisu Epidemiology and Community Health byl vydán článek, ve kterém bylo popsáno pět slabin EFSI při hodnocení glyfosátu. Mimo jiné vám autoři vytýkají, že jste nedodrželi směrnici OECD 116, která se týká statistického vyhodnocení, respektive, že jste ji špatně aplikovali. A ve své odpovědi máte pocit, pocit to byla otázka 17, píšete, že to je, a nyní cituji vaši odpověď, pouze jsou to osobní názory a interpretace autorů tohoto článku. A mně z toho, z toho vyplývá otázka, pane Urle, jak může někdo směrnici OECD interpretovat z nějakého osobního pohledu? Já si to příliš nedokážu představit. Um, I, answer the, uh, the question. The OECD... Já vím, odpovím. Guidelines OECD jsou jasná. Tam jsou dvě varianty. Možnost eh, tedy použít ty trendy porovnávání. Oni eh, žádné nedoporučují, ale autor má pocit, že ano. Ale když se podíváte na guidance OECD, tak tam se to neříká. A také mm, ty eh, guidelines OECD říkají, že statistická metoda by měla být součástí návrhu testu a měla by se definovat předtím, než dostanete ta data a měla by se aplikovat takto později. Samozřejmě autoři tohoto dokumentu eh, takto provádí své analýzy a tam popisují i ty prvky, určité podklady a říkají, že to je ale osobní názor autorů a že takto to není doporučeno někde v dokumentech OECD, je, že to je osobně jejich názor a nic v guidance OECD takového není, takže proto ta odpověď je správná. A na tom není nic nového. Máme podobná další tvrzení v některých případech, eh, třeba i od samotných autorů této publikace. A ECHA Eh, i také již to předtím popsala, když hovořila o tom, co je veřejně dostupné. Um. Děkuji. A slovo má nyní paní Ajuzo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také všem, kteří nás přišli informovat. Já jsem naprosto přesvědčena o tom, že nezávislost vědeckých posudků a excelentní úroveň naše agentury prochazují. Já znám úplně nejlépe EFSU protože mm, s ní spolupracuji už řadu let, ale myslím si, že to tež můžeme říci o dalších agenturách. Nebudu hovořit o glyfosátech, můžeme hovořit o tran- v transparentnosti, je řada e, záležitostí, ale chceme-li změnit něco, Eh, eh, musíme se na to podívat z tohoto pohledu. Je možné zlepšit transparentnost a celá řada věcí, ale já jsem se chtěla odkázat na jednu věc. Nechci hovořit o glyfosátu, chci se zeptat, zda nelze změnit v eh, celých těch postupů, kterými musí procházet žadatelé. Tady myslím především na malé a středně velké podniky, protože většina žadatelů nejsou nadnárodní společnosti, které mají ohromné množství prostředků, aby měli úspěch. Já jako poslankyně výboru na ochranu životního prostředí jsem konfrontována s tím, že se mě na to občané platí a neumím odpověď. Proč nesjednotíme všechny normy, třeba EMA? dostává žádosti, od, dost, prostě má přístup k žadatelům, ani ještě nemá žádost. EFSA ne, nevybírá žádné poplatky. Jsou tady tedy rozdíly v přístupu k žadatelům. Ředitel Echy řekl, že je třeba, aby, se, eh, aby existoval podíl na eh, vynaložení nákladů za ty studie. A já tady upřímně nevím, co je lepší, ale v konkrétním případě, se chci zeptat, nějaký, nějaký podnik, který chce zaregistrovat jeden pesticid a musí eh, dělat pokusy, testy. Musí, to tedy, musí o to požádat jiný podnik, který už udělal takové osvědčené eh, tedy testy, takové eh, meteorologicky schválené. No, ale takže žádá vlastně o provedení testu svého konkurenceschopnosti, no, který toho samozřejmě zneužije, abych to asi udělala taky. Eh, eh, potom se můžete obrátit na soud, ale to trvá roky a roky a pro malý podnik je to naprosté zničení tedy. Čili mě by zajímalo, co si o tom myslíte a především z homologizace procesu, aby všechny agentury postupovaly eh, s naprosto stejným základním systémem, ke kterému by měl přístup každý každý žadatel. Děkuji. Dříve než mám slovo, musím říct, že to je skutečně dobrá otázka. To je paradoxní, ta současná situace. To je také důležitý prvek pro naše práce, když tady hovoříme o těch biokontrolách. Pak tady hovoříme o toho hmyzu, o malých a středních podnicích, nechceme je příliš zatížit. Takže Toto je velice zajímavý element a děkuji paní Ajuzo, že nám tuto odnásku nadnesla. Možná bych dal slovo zástupci FC, aby začal, že to je skutečně paradoxní že to výše požadavku je taková, že pouze nadnárodní společnosti mají šanci a prostředky vlastně mít přístup k tomuto schvalovacímu postupu. To bychom tady měli také zvážit, zda bychom neměli ten postup nějakým přístupem změnit. Takže pan Url Děkuji, pane předsedo. Vy jste přišli s delikátní věcí, která je spíše politická mimo vědu. To znamená, jak podporovat malé střední podniky eh, vůči velkým podnikům. Paní Ajuso, řekla, eh, že ty regulační požadavky jsou tak složité, protože chceme eh, lépe chránit tedy životní prostředí a lidi, ale že mm, pro malé střední podniky mm, to mm, eh, jak si může být dost hm, náročné dát dohromady takovou žádost a my bychom rozdíl mezi IMA e a EFSO je v tomto ohledu je dvojí. Asi za prvé my máme odlišnou legislativu IMA. E ve své legislativě mají to, že by měli poskytnout vědeckou radu před tedy vlastně rozhodnutím té farmaceutické firmě a potom oni mají asi 350 milionů euro ročně, když to my máme 80 milionů ročně rozpočet, takže ani si to nemůžeme dovolit dávat takové vědecké rady před tím, než podají si žádost a jen tak zadarmo. To není možné. A také za třetí důležité je, abychom byli pečliví v tom, aby zde nevznikl dojem, že EFSA by mohla přijít takto o svou nezávislost musíme nalézt způsoby, pokud budeme eh, eh, se scházet s těmi eh, žadateli předtím, než tedy mm, vlastně podají tu žádost, tak mm, aby z toho nevznikl dojem, že snad podleháme nějakému lobby a mm, s nimi připravujeme výsledek toho řízení. Takže tady jde o, to, o tu nezávislost. A my spolu s Evropskou komisí tedy podle nového návrhu, který teď je na stole v Radě a v parlamentu, se budeme snažit nalézt eh, cestu, jak zlepšit službu malým středním podnikům. To je velice důležitý bod, paní Ayuso. Merci. Děkuji. A nyní má slovo pan Omarží. Děkuji. Ten klid eh, naší debaty a vašich odpovědí kontrastuje, je v kontrastu s tím velkým znepokojením našich občanů ohledně tohoto skandálu s glyfosáty. A my zde, na tomto výboru, bychom měli připomínat, že evropští občané si kladou jednu otázku. Zda budou mít v důsledku vystavení tomuto produktu rakovinu. Druhá věc. Ano, vaše odpovědi ukazují, že evropská legislativa podporuje kulturu utajování. A tedy je třeba, abychom z toho vyvodili důsledky pro naše politická doporučení, která budeme vydávat. Ale je pravda, že evropská legislativa podporuje to tajnůstkářství neboť tato legislativa a to, jakým způsobem se také uplatňuje u evropskými institucemi, upřednostňuje neprůhlednost a to vlastně nahrává průmyslovým lobby. Třetí věc. Někdy máme důvod pro to, abychom se ptali, abychom si kladli otázku, za, za, za, za, jak vypadají ty tři závěry zpráv FC. Podívejte se, jak vypadá situace ve Francii. Tam nám vy, pukl skandál s Claude Degonem. A já musím říci, že tady máme zprávy FC z roce 2013, 14, 15, nebudu to tady všechno vypočítávat, ale tyto zprávy říkají, že ta incidence je velice slabá. Incidence je velice slabá. Ale 92% eh, obyvatelů Martiniku a Guadeloupe byli vystaveni chlordekomu a tam jsou extrémně vysoké míry občanů, kteří odemocněli rakovinou. Je to, to asi ten jeden z nejzávažnějších skandálů vůbec, který uh, vlastně Mediapart odhalili. To je závažný zdravotní skandál ve Francii a EFSA k tomu byla dotázána a uh, uh, já nemám pocit, že by Francie používala ten prostředek bez povolení Evropské unie, ale my, my, to je vlastně problém veřejného zdraví. My si musíme klást tyto otázky a pak z nich musíme vyvodit politické závěry, důsledky a tak to přijmou naši odpovědnost. Děkuji. Děkuji panu Omaržímu, pan Tarazon. Thank you for the question. Děkuji vám za vaši otázku. Začnu tou první částí týkající se glyfosátu. Tam to není, to se netýká karcogenity, karcogenity jenom, ale všech možných dopadů na zdravu. A my jsme dospěli k tomu, že e, to není karcenogenita, co, e, kterou by ohrožovaly glyfozáty, veřejné zdraní, zdraví. A také jsme udělali srovnání týkající se expozice. Nedávno jsme srovnávali expozici všech uživatelů kteří by dostali povolení v EU, včetně dovozu potravin z oblastí mimo Evropskou unii. A výsledek je, že e, úroveň expozice občanů e, v, té, v tom hodnocení toho nejhoršího případu je, že pouze 10 toxikologické reference, to znamená, že tady máme dodatečný faktor 10 k tomu standardnímu faktoru 100 mezi úrovněmi hodnocení expozice. A potom tady jsme používali monitorovací údaje, které nám ukázaly, že ta expozice je desetkrát menší, to znamená 1% z IDI. E A to je ta zpráva, kterou chceme vyslat evropským občanům, co se týče glyfozátu. Co se týče toho francouzského případu Cloverconu je, že tady se posuzovaly aktivní látky a každý členský stát v rámci své kompetence je um, pověřen buď tedy schválením toho produktu nebo nikoliv. Já s vámi velice rád povedu diskusi, abychom vyjasnili eh, všechny tyto prvky tývající se hodnocení EFSA v souvislosti s hodnocením akt účinných látek ve spojení s hodnocením členských států, které jsou odpovědné za povolování produktů v nejrůznějších oblastech. Já musím nejprve proskoumat, zda ten e, užité, to užívání, o kterém jste hovořil, bylo obsaženo v, na, v doporučeních naší agentury. A my dost, nedostáváme ani prostě složku na nějaký ten produkt my prostě nemá, my máme eh, údaje o aktivních látkách, ale nemáme údaje o tom produktu. Takže tady máme evaluaci vlastně na dvou úrovních a eh, to je tedy velice významné téma. Promiňte. A teď Maria. Heute Vormittag. Dnes dopoledne na výboru ENVY byla představena studie, kde se jedná o implementaci nařízení 1107-2009. Toto představení studie bylo, myslím, velmi zajímavé. Velmi otevřeně se hovořilo o tom, že členské státy mají velice různé kapacity, které se týkají expertízy, personálu, vůbec možností odvádět kvalitní práci na národní úrovni. A mám dvě konkrétní otázky. Za prvé, dosud tomu bylo tak, že podnikatele, podniky si víceméně mohou sami vybrat ten členský stát, který bude hodnotit, bude hodnotit to riziko. A tady se tam konkrétně EFSI, nebylo by smysluplné, kdybychom zachovali tento systém. Samozřejmě pak je otázka, zda bychom ho neměli celkově přepracovat, ale já se ptám, nebylo by smysluplné, aby, aby tedy EFSA sama si nejdříve přeskoumala, která země vůbec má kapacitu to ohodnotit, aby si tu zemi, která hodnotí, nemohly vybírat ty podniky. A druhá věc. Dnešní studie jasně ukázala, a mě to velice šokovalo, že jsou velké rozdíly v kvalitě. Ptám se, vůbec eh, všimli jste si toho jako EFSA, že prostě ta kvalita se různí podle toho, ze které členské země eh, to pochází, ta zpráva? Neboť eh, to se týká veškerých závěrů a dopadu na životní prostředí, na zdraví. A já se tedy ptám, všimli jste si těch rozdílů? Mně nejde o to, abyste tady jmenovali některé země nebo je odčeňovali. To nemusíte vůbec říkat, kdo konkrétně, ale zda jste si toho všimli, těch rozdílů. A další konkrétní otázka. Zdá se, že podle té studie Evropského parlamentu národní orgány eh, jsou velice zatíženy, mají málo personálu a tak dále proto si myslím, je nutně třeba ten systém zlepšit, pokud vůbec ho zachováme, ten to systém. Máte pocit, že byste ten národní systém by sice zachovali, ale měli tam jakési menší jednotky, kde bude byly lépe vybaveny a tímto způsobem e, tímto způsobem nějak snížili takový tu zátěž, kterou mají ty národní orgány, aby by to nešlo změnit tímto směrem. Děkuji vám. Děkuji. EFSA, pan Tarazona. Regarding the... Eh, Co se týče té schopnosti členských států, jejich kapacit, tak jedině informace, které v EFSE máme, ty se týkají hodnocení účinných látek. Ty, ty studie nedělají členské státy, ty předkládají žadatelé a teď jde o to, eh, jakou schopnost eh, mají členské státy vyhodnocovat eh, ty žádosti. Co my máme? Máme peer review. To je ten proces, který máme v EFSA. To znamená ve všech případech, když je třeba zlepšit ten, to ten proces hodnocení v členském státě, tak máme proces peer review a v podstatě jedno, o který jde členský stát, protože tam potom se do toho zapojí všechny členské státy. Je to velice transparentní a to vyplývá i ze všech závěrů EFSA, kdy eh, i zveřejňujeme finální hodnocení, eh, změny, které, ke kterým došlo. A v některých případech eh, třeba tam bylo třeba hodně toho zlepšit v té peer review na té původní zprávě, jinde ne ale tady nám jde o to harmonizovat eh, eh, celý systém a eh, aby ta kvalita byla stejná. Pokud jde o výrobky samotné, finální výrobky, mm, těmi se nezabýváme, nemáme k tomu informace tedy, jaké mají možnosti, kapacity a zdroje členské státy v tomto. To není součást našeho hodnocení. Ale co je důležité zmínit ještě jednou, že u, u účinných látek mm, zde možné rozdíly v kvalitě těch, eh, toho hodnocení, to potom se řeší v rámci peer review, do kterého se zapojí všechny členské státy. A samozřejmě kapacity EFSA jsou omezené, jak eh, zmínil Bernhard. Máme nyní 50 vědců, kteří pracují na pesticidech eh, v EFSA a má, koordinujeme síť s členskými státy, takže celkem jich můžeme mít až 800 tisíc. Tak. Ale ve všech oblastech ještě, jak řekl pan Portie, hodnocení EFSA, e, ty e, to v jednom roce v podstatě je asi tisíc expertů členských států plus experti EFSA, e, a kteří pracují na tématech, ale takže máme dost velkou síť expertů a samozřejmě vítáme jakékoliv navýšení. Děkuji. Jenom připomínka, Maria ještě. Byly teď tři otázky a jedna odpověď, ale já mám ještě dvě další otázky. Jedna byla, zda vůbec podniky si budou se mět sami vybrat členskou zemi, nebo zda by to nebylo lepší, aby členská země byla přiřazena, ku příkladu ze strany EFSI. Na tuto otázku jste mi neodpověděli a také jste nic neřekli k rozšíření eh, národního systému, lépe řečeno těch malých eh, jednotek. Tři otázky, takže bych ráda tři odpovědi. Pan Url, děkuji vám. Já se snažím podpořit Chozého, abych odpověděl na druhou otázku. Není na nás rozhodovat to, to je skutečně politická diskuse. Zda žadatelé by měli mít možnost obrátit se na jen určitý členský stát nebo ne. Zatímco schvalování uděluje Evropská komise, takže vy si nemůžete vybrat členský stát, kde chcete žádat. Uh, pr- pro první povolení. Ale to pro úplně první povolení si může tedy žadatel to vybere, to, ale my nemůžeme rozhodovat, my jsme neutrální v této otázce. Skutečně to záleží na kapacitě dotyčného členského státu. Já si myslím, i kdyby rozhodovala Evropská komise, musela by zohlednit také dostupnost a disponibilitu expertíz. A to, co jsem už řekl, podle našeho názoru není tak důležité, že kdo je ten mm, členský stát podávající zprávu, ale e, my se snažíme e, prostě hodnotit tu první, e, to, mm, tu první žádost v rámci peer review, aby to bylo na, stejné, na úrovni stejné kvality. Čili tady jako to ne, nebude žádný velký rozdíl, zda to tady rozhoduje EFSA, komise anebo přímo žadatel, protože měřítka jsou stejná. A druhá otázka byla, co navrhujeme eh, v rámci refitu eh, znovu přeskoumat eh, proces schvalování či povolování tak, abychom měli evropsky organizovaný proces ne ve všech třech zónách, ale v celé Evropě, ale přesto umožnili státům, aby rozhodovali podle svých eh, podmínek a specifik, ale aby rozhodovali na základě harmonizované databáze, která bude obsahovat údaje všech členských států. To by byl spíše náš návrh, než abychom se ubírali k těm malým jednotkám, ale to samozřejmě nepřísluší nám, to musí rozhodnout komise a spolu legislativec. Pane Norsi, chcete doplnit tuto odpověď? Ano, děkuji. My taky máme důkazy, expertů, které se týkají nejenom členských, protože víme, že ne všechny členské státy jsou schopny provádět tuto hodno, hodno, toto hodnocení testů. A jistě by mělo určitý smysl kdyby tady existovala celoevropská diskuse a také by mělo smysl, kdybychom měli lepší sdílení dat, tak abychom mohli dospět k lepšímu rozhodování. Já si myslím, že náš pocit byl, že by tady mm, byl rozdíl, kdyby žadatel si mohl zvolit eh, tu svoji zemi, a právě jak si za dodržení principu transparentnosti. Mohl bych jenom, prosím, něco říci k té první otázce. To byla otázka týkající se malých a středně velkých podniků, pane předsedo. I my navrhujeme takové pre-meetings, eh, předběžné schůzky, abychom umožnili eh, malým a středně velkým podnikům také eh, přístup k těmto žádostem. A Eh, uvědomujeme si, že potom eh, tyto produkty, eh, které vyrábějí menší výrobci, by mohly být také snadněji ehm, klasifikovány, kdyby podali svou žádost. Děkuji mnohokrát. Já to tady nebudu dále eh, komentovat a dám slovo panu Bartu Stasovi. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já se chci jenom vrátit k té původní otázce. Jak je možné, že můžete dospět k různým výsledkům, pan Portie? Když vyděláte váš výzkum glyfosátu, tak vy jste zjistili při tom výzkumu, u, eh, že jsou některé studie na myších a krysách, potkanech tedy kde, eh, a ve kterých jste našli i, eh, našli jste i důkazy u lidí. Echa reagovala ano, my o tom víme, ale ty výsledky nejsou v souladu, nejsou koherentní. To byla, myslím, reakce Echa. Jak vy na to zareagujete, pane Portier? Proč? vaše data nebo váš výzkum nebo vaše zjištění, proč někdy jsou koherentní, někdo ne, někdy ne. Další velice dobrá otázka. Jenom vám mohu přesně říci, jak to děláme. A to systematicky do určité míry projdeme ta hrubá data a zanalizujeme všechno, co vypadá, že by stálo za analýzu. Třeba, že to bude pozitivní zjištění, tak to analyzuji. A tak já jsem použil standardní testy, potom CRIM test, to jsou ty testy, které používají i v Americe pro toxikologické programy. A Já jsem pomáhal vyvíjet ty testy, takže je znám. A asi moje jediná domněnka je, že ta agentura, když uh, analyzovala ta hrubá data, tak je nereanalyzovala, protože spolehala na analýzu, kterou jí předložil průmysl. A uh, ty uh, neviděli eh, ty testy, které se týkají trendů. A trendový test trendů, tendencí, ten pravděpodobně asi eh, dospěje k takovým pozitivním výsledkům. Ano, oba ty testy mají dobrou míru chybovosti. Pokud jde o e, falešně pozitivní vykazované výsledky, ale e, tehdy o to, aby detekovali skutečně pozitivní výsledky. Zde guidelines OECD k tomu mlčí. Já nesouhlasím s tím prohlášením, že to je, ano, to je v guidelines OECD, tam je, že byste měli sami rozhodnout, jak budete analyzovat tu studii, než ji uděláte. A já myslím, že tady agentura by měla chtít určité analýzy, pokud jde o e, výskyt rakoviny u e, zvířat, e, neurotoxické studie, protože to mm, všechno epidemiologické studie, to je jiná věc, protože tam je musíte koncipovat pro individuální populaci, kterou chcete analyzovat. Takže ale zde agentura určitě může požadovat určité typy testů, které bude povinné provádět. Děkuji, pan Hansen. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych navázal na pana portiera a vysvětlil detailněji, co jsme udělali. Za prvé, ten spravodajský členský stát, členský stát spravodaj, který provedl původní zprávu, tedy glyfosát, to byli němečtí kolegové, tak ti ve své zprávě znovu ohodnotili, vyhodnotili ta data statisticky, použili metodu, kterou použil pan Portier, ten, tu eh, analýzu trendu, tu použili naši němečtí kolegové a i si se tímto takto zabýval výbor pro hodnocení rizik. I jsme se sešli s kolegy z IARCu, a kde jsme vyhodnotili ty statistické metody a techniky. Takže myslíme si, že my jsme to zcela obšírně prodiskutovali. Prodiskutovali jsme statistiku, včetně statistiky původních dat. A to jsme udělali s kolegy z ARKu. A dovolte, pokud bych mohl, tak velice málo kdy já eh, využiji svoji původní profesi, já jsem matematik a zabýval jsem se teorií pravděpodobnosti, o kterou se vlastně opírá hm, věda statistiky. A já v Nizozemsku a v Německu také, tedy než jsem nastoupil tedy eh, sem, tak jsem ji učil. Když máte tři čísla, jedna, dva a čtyři, tak můžete hm, Eh, aplikovat dvě statistiky. Jedna se nazývá průměr a druhá je medián. Průměr je 2,3 a medián je 2. A eh, takže když máte stejná data a použijete dvě statistiky, tak to vede k dvou výsledkům. Na tom není nic špatného, ale jde o to, že 2 2,3 eh, je, to, se to liší, anebo je to stejné. Ono to závisí na kontextu těch čísel. Takže aniž bych chtěl eh, hovořit detailně o statistických eh, postupech, což je zcela validní, to, co navrhuje pan Porti, je zcela validní a další máme ale mm, techniky, které také se doporučují a které jsou také eh, osvědčenými statistickými postupy. Otázka je, ty výsledky, co vám řeknou ty výsledky 2 a 2,3. Je tam tak velký rozdíl. A v našem hodnocení způsob, jak to děláme my, eh, to znamená, my eh, zvažujeme tedy tu váhu těch důkazů, to znamená, my aplikujeme toxikologické vědomosti, které získáme z dat a podle toho zjistíme, zda ty statistické výsledky se liší nebo ne. V tomto případě ano, měly, byly odlišné ty výsledky, což znamená, to je pro nás indicie, že ta data nejsou zas tak jasná. Nemyslíme si, že ten výbor pro hodnocení rizik, nebo ten si nemyslel, že ty výsledky z té analýzy trendu, že dali jasný pozitivní výsledek, ale ukázali na určitý trend, ten, tendenci v těchto datech, což vedlo k závěru, ano, něco pozitivního se děje. A v těchto případech eh, my k tomu přistupujeme na základě eh, důkazů. Taková malá teď odchylka. Když máte jednu studii, která je jasně pozitivní, tak potom jsou splněna všechna kritéria a i když máte mnoho studií, které jsou negativní, tak ne, nemohou překonat tu jednu pozitivní. Problém vznikne, když ty pozitivní výsledky nejsou jasné. A to byl případ tady, protože některé statistické techniky, které použijete, tady budete pracovat s průměrem, tedy to je ten výsledek 2, kdy dospěte k závěru, že žádné starosti si nemusíme dělat. A některé statistické techniky, jako ten medián, ten vedou k závěru k 2,3, což vypadá trochu pozitivně. Vy vezmete ta čísla a dáte je do kontextu těch dat, která máte. A teď si řeknete, jak je mám pochopit, jak si je mám vykládat, ta čísla. A vlastně to je ten přístup založený na vyvažování důkazů. E, ta trendová analýza 2,3, která nám dala. Takže tady nemáme vysvětlení že zde máme data, která by podpořila tuto statistiku. My jsme našli spoustu různých dat, která mm, tomu nasvědčují, když budete aplikovat 20 statistických technik, tak je pravděpodobné, že jedna z nich vyzní pozitivněji než ty ostatní. Já tu diskusi možná zjednodušuji, a, mm, ale nechci nějak diskreditovat tady ty diskuze Eh, které proběhly v Ajerku, ani v, eh, v, eh, tedy na úrovni pana Portiera, já to respektuji, ale problém je, když si dáte dohromady všechny vědce, kteří mají přístup všichni ke, ke všem datům a budete s nimi diskutovat třeba v Jarku a tak oni řeknou, dobře, tady mm, to je docela zneklidňující, řeknou, ale pro ně to nebylo dostačující pro to, aby se naplnila kritéria. Pak je otázka, co to znamená. Ale opět nezapomeňte, že to jsou stejní lidé, kteří klasifikovali 285 eh, chemikálií v posledních deseti letech a 30% eh, z nich pozitivních na rakovinu, eh, na karcinogenitu. Takže mají zkušenosti říci, tady jsou jasné důkazy, tady je to méně jisté, tady jsou to chabé důkazy a nelze z toho eh, vyvodit tento eh, závěr. Pane předsedo, já se omlouvám, že jsem hovořil tak dlouho, ale bylo nutné, abych to vysvětlil bez ohledu na to, co dělá pan Portě, to my velice respektujeme, my to, ne, my to respektujeme, my to ne, nějak ne, ne, ne, jak si nesnižujeme význam tohoto, ale my máme velkou databázi, my máme velké, velké diskuse s experty, máme kritéria a my prostě potřebujeme určitou úroveň, eh, potřebujeme prostě určitou úroveň pozitivních eh, důkazů, abychom něco mohli klasifikovat. Děkuji, pan on to doplní. Ano, to bylo vysvětleno již, když jsem odpovídal na otázku pana a na to, co řekl pan Portier, zda se díváme na ty hrubé údaje nebo surové. Já vám dám jiný příklad. Když se podíváme na průmysl, tam nebyl návrh na referenci. Oni řekli, tady nejsou žádné dopady, které by mohly vést k nějakému zkreslení my se zaobíráme specifickými studiemi a jedně proto ESPA mohla hodnotit pro všechny chemické látky, pro všechny studie je třeba jít přes hrubé údaje, modifikovat závěry z mnoha studií, eh, udělat, vyvodit z toho závěr, že tato studie demonstruje určitý dopad v, v určité expozici můžeme modifikovat eventuálně to, co autoři eh, studie eh, napsali a potom můžeme dát návrh ECHA. To znamená, eh, že pracujeme na základě hrubých dat a najdete příklady, že hodnocení EFSA postupuje od studie ke studii k hrubým datům a vypracovává vlastní závěry. Pan Portier. Já si myslím, že není třeba, abych řekla, že s určitými věcmi nesouhlasím. Rád bych upozornil na několik věcí. Za prvé, jak e- e- ECHA, tak EFSA eh, jak si nezohlednili eh, řadu kancerokarcinogénních látek, které jsem našel já eh, protože my jsme analyzovali celou řadu testů i na zvířatech. Eh, na takzvaných trin testech. Zjednodušení znamená, že se příliš zjednodušuje ten komplexní problém, před kterým stojíte. A argument, že tady jsou nekonzistentní trendy v jednotlivých datech, Eh, to bylo používáno se subjektivním argumentem, aniž by se prováděly analýzy, které by byly bývaly velice snadné, aby se zjistilo, <clears throat> zda, protože máme prostě tisíce způsobů, jak to dělat. A já pouze navrhuji, že by se měly provádět tyto analýzy proto, aby se eh, našla odpověď na tyto otázky, než aby se tady postupovalo na základě subjektivního názoru ale hlavně jsou tady omezení k těmto hlavním směru, tak jak už jsem řekl ve svém úvodním projevu. Jsou tady věci, které, kde já jako vědec se domnívám, byly nepřiměřeně použity, aby snížily pozitivní efekty. To se netýkalo pouze rakoviny, ale celé řady dalších oblastí. A to je třeba opravit. A to je jednoduchá korekce pro o, se hlavní směry OECD i jiné. Kdybych já byl v té pozici, že bych pracoval v EFSE nebo v ECHA a přišel by ke mně vědec s takovými to obavami, co já bych býval udělal, je, že bych dal dohromady skupinu nezávislých vědců, prezentoval bych jim to a požádal bych je, aby mě dali oporu, taková vedlejší doporučení a pak já bych hovořil se svým vlastním výborem vědců a to si myslím, že by mohlo přinést výsledek. Ale teď bohužel k tomu nedošlo. Děkuji a nyní pan Url ještě. Děkuji vám mnohokrát. Já opravdu respektuji, pane doktore Portiere, co jste řekl a jsem daleko vzdálen tomu, abych spochyboval jakýmkoliv způsobem tu, vaši, tu vynikající vědeckou práci během vašeho života, ale když se podíváte na dokument, který publikoval USAP 17. prosince 2017, to má dva, 200 stran a věnuje se karcinogenitě glufosátu. A z mého pohledu je to skutečně bedlivé proskoumání důkazů. Ale co to ukazuje na závěr? Mohli to tak vyjádřit jako tedy člověk, který není, který je věcem, ale ne tak hluboce do toho ponořený, mm, ty otázky pro eh, statistické signifikanci versus biologické relevanci. Co můžete vidět eh, statistické efekty, ale my EFSA, ECHA a US EPA a Kanada a jiné státy eh, docházejí eh, ke stejnému závěru a ptají se, zda je to, co vidíme jako statisticky signifikantní, je také biologicky relevantní. A 100 eh, nebo 500 vědců na celém světě se domnívali, že tady ta logic, biologická relevance není přesvědčivá. A, takže ano, byly tady obavy, ale nebyla přesvědčující biologická relevantnost pro ospravedlnění do klasifikace. A já si myslím, to je právě ta otázka v celé vědě. Budeme se dívat na statistickou signifikantnost nebo se budeme dívat na biologickou relevantnost? Eh, biologických nálezů, co se týče neoplastů a čeho všeho. Já vím ještě to Eh, samozřejmě bylo obsaženo v USAPA eh, zprávě o rakovině. Já to nespochybňuji, to, co říkáte vy, ale 100 nebo 500 věců na celém světě jako nemá tento názor stejně tak jako agentury a řada dalších institucí. Um, Děkuji, že máte takové porozumění, pane předsedo. Já získávám dojem, že vy nevěříte na biologii, která by byla zapojená. dovolte, abych vám řekl, že jsem věnoval mnoho úsilí a času tomu, abych eh, eh, se zaobíral studiem lymfomanů na živočiších a zvířatek a naš, nalézl jsem plastické léze, které byly relevantní eh, v rámci tkanin, které jsem, tkání, které jsem zkoumal. A hlavní nálezy byly, že většina tady nemá nějaké prekarcinogentní léze, ale tento argument nemůžete používat. To znamená, že na, nesmíme upustit od toho bodu, že některé postupy, které vy využíváte statisticky, anebo biolo, nejsou statisticky nebo biologicky podpořeny, ale mohlo by to být velice snadno opraveno. Merci, je suis pas convaincu qu'on arrive à vous mettre d'accord ce soir. Non, děkuji. paní Rivazy a potom paní Ayuso. Děkuji. Já bych se ráda vrátila tak trochu k tomu, těm otázníkům, k tomu, proč, proč prostě tady vlastně jsme. Jsme tady proto, že musíme zaručit ochranu zdraví evropských občanů. A já jsem si tady vlastně z toho vzal jednu věc, že momentálně vůbec jsme schopni zaručit ochranu zdraví občanů. Proč? Protože pokud EFSA je to takto v nařízení, registruje pouze ty účinné látky a ty produkty potom schválí členské státy. No tak vy na úrovni komise jste řekli, že glyfosát není karcinogenní, ale že tam e, vlastně zakážete ty přídatné lásky, protože ta přídatná látka sama je nebezpečná. A pak se řekli, že když se to takto nakombinuje, tak je to příliš ne, ne, nespečné. Ve Francii máme asi 186 produktů, které bychom takto museli eh, zakázat. Eh, a my máme země, kde máme dobré agentury, například v Německu a další. A pro náš výbor je důležité toto. Momentálně nejsme schopni zajistit ochranu lidí. Další příklad, dimetoat. To je, to je pesticid, který Francie zakázala pro myši, vy to víte. Protože tady promiňte, pro třešně a proč byl zakázán, protože to bylo vysoce toxické a bylo tady velké nebezpečí pro děti, kteří, které jedí takovéto třešně. Ale protože tady máme to schvalování produktů v různých zemích, různým způsobem, každá země si to eh, jak si schvaluje, no tak to je produkt nebyl zakázán všude stejně, postupně byl zakázán, momentálně je zakázán všude mimo Bulgarska, myslím, že Turecko je ve stádiu, kde to zakazuje, takže Stále ještě tady máme situaci, kdy členské státy se sami rozhodují o registraci těch produktů. Tedy Myslíte si, že je to vhodné? Já si myslím, že by bylo vhodné, aby EFSA sama eh, měla v rukou i to schvalování těch produktů, ale pak bychom ji museli vybavit samozřejmě mnohem větším zdrojů, personálu, peněz a tak dále. Echa, biocidy. Biocidy to jsou produkty. Já se tedy ptám, protože nemůžeme postupovat v případě pesticidů, tak jako jsme měli eh, v případě biocidů a nemůžeme mít, eh, pak bychom neměli takové skandály, jako ten skandál s tím chlordekonem eh, na Martiniku, který měl strašlivé dopady na zdraví. Já se ptám, proč tedy přípravek, který není přípustný a opírá se účinnou? Proč tedy ta, ty, ty studie se dělají na účinné látce a ne na těch produktech, protože máme jasné důkazy toho, že ty produkty jsou mnohem více, tisíckrát čistější, než sama účinná látka právě proto, že jsou tam ty přídavné látky a tam dochází skutečně k velice toxické směsi. A my to tady Eh, vlastně minimalizujeme pouze na ty toxické efekty té pouhé účinné látky, v tomto případě glyfosátu. To znamená, že my vůbec nevíme, jaká rizika v sobě nesou ty skutečné produkty, protože ty přídavné látky a tu, tu, tu směs již nikdo nekontroluje a nevyhodnocuje. A v tomto případě my tady ohrožujeme zdraví našich občanů právě v oblasti pesticidů. Děkuji. Děkuji, nyní dám slovo EFSE. Pokud jde o vyhodnocování produktu, je to na zákonodárci, aby rozhodl. Jeden z klíčových elementů, které jste zmínili pro hodnocení, když v potravinách, když máte rezidua stejné účinné látky, ale z různých výrobků, to je riziko potom pro spotřebitele. Ano, tedy další, metabo, tedy další tedy látky, které Eh, jak si do sebe ten spotřebitel dostává z potravin, z potravin. A pokud jde o produkci jako takovou, takže eh, ten zemědělec může být vystaven tomu produktu a proto je třeba, abychom měli přesné eh, studie toxicity. Zatím EFSA o to nebyla požádána, ale vím, že to je součást hodnocení, které provádí členské státy a ale je třeba udělat ten rozdíl. Vyhodnocování aktivních, tedy účinných látek je to zcela zásadní pro životní prostředí, protože ty účinné látky mohou pocházet z různých výrobků a je, doplňuje se to, takže logické je vyhodnocovat oboje. Teď jde o to, zatím v legislativě je to odděleno Jedno hodnocení se provádí na úrovni EU, druhé na úrovni členských států. To je otázka zákonodárce, zda to bude chtít změnit nebo ne. Děkuji, děkuji, pane Hansene. Velmi stručně. Thank you very much. Ano, děkuji, jenom abych eh, eh, o mm, biocidech eh, taková zkušenost tam máme tam můžeme, tam lze požádat o unijní souhlas, to znamená vlastně tady se rozhoduje v uvozovkách z Bruselu. Je ale těžké zde mít nějaký krok mezi, mezi krok, mezi povolením té účinné látky a povolením celého produktu a stanovit tam nějaký limit. Kdybychom měli stanovat, stanovat limity biocidů, a co se týče expozice na ten produkt, tak vlastně bychom co dělali? Vlastně bychom tím pádem jakoby povolovali ty výrobky z evropské úrovně, takže ono je to těžké udělat něco mezi. Když chcete stanovit limit pouze u účinných látek pro celý výrobek, tak potom, co musíte udělat, je téměř tež, jako v podstatě, kdybyste vydávali unijní povolení. A to je teď na komisi, aby, jestli půjde tedy tímto směrem u povolování těch biocidních látek. Děkuji, paní Ajuso. Děkuji mnohokrát, velice stručně. Já bych se ráda vrátila k tomu, co už jsem řekla. Eh, ředitel Echy eh, na to zareagoval, ale já se vás chci zeptat, eh, zda jako EMA Eh, se při, vycházíte vstříc žadatelím a mám totiž informace, eh, že když se eh, je třeba žádat povinně, když se dělají testy na obratlovcích, Eh, zda je třeba tedy podávat žádost, ale eh, ta zůstane důvěrná, aby se k tomu nedostali konkurenti. Je to totiž velice složitá otázka. Děkuji mnohokrát. Merci, monsieur Hansen. Děkuji, pan Hansen. Děkuji vám. Ano, my to poskytujeme jak pro, by, by, my poskytujeme obě tyto věci potenciálním kandidátům a činíme to proto, abychom zajistili, že potenciální kandidáti pro REACH, ale i pro biocidy věděli, jakou informaci od nich očekáváme, tak, abychom měli e, složku na základě solidní diskuse. To byla ta jedna otázka. Druhá otázka ano, když žádáme testova, testy pod rýčem, tak žádáme eh, žád, toho, kdo se chce zaregistrovat, aby prováděl ten test. Já říkám, my ho žád, že my, to je to, co máme povinnost dělat eh, podle rýče. Eh, protože v rýče se říká, když vidí echa, že tady je nějak nějaký, nějaká mezera, jsme povinováni eh, pověřit toho, kdo se zaregistroval, aby provedl ten test. A kdybych si mohl dovolit ještě připomínku z mého pohledu na jednu z těch otázek týkající se zdrojů, v naší práci my opravdu vidíme signifikantní rozdíly mezi členskými státy Eh, jak oni, eh, jaké zdroje mají mm, eh, v těchto výzkumných programech. A to ale nás neovlivňuje v typu stanovisek, ale rozhodně si můžete představit, že některé věci jsou pomalejší u nás potom, protože státy, které nemají dostatek zdrojů a sekretariat EFSA to musí kompenzovat a to má potom zase samozřejmě vliv na naše finance a jistě nebudete, nepoznáte ředitele, který by neřekl, to by bylo fajn, kdybychom měli více zdrojů. Děkuji. Děkuji. Paní Godlen. Tak så mi ordförande. Och tack också till många av de kollegor. Děkuji. Děkuji také všem kolegům, kteří položili zásadní otázky našim panelistům FC, organizaci ECHA, další. Veškeré otázky, které byly položeny, byly důležité. Nyní na závěr jsem tedy pochopila, že to na nás, na zákonodárcích, na parlamentu, abychom se rozhodli, jakým způsobem možná, možná změnit úrovně používání určitých produktů v Evropské úrovni. Je to tedy naše úloha zde v parlamentu, abychom se snažili změnit ty věci. Je tedy před námi mnoho práce a musíme mít důvěru, třeba obnovit důvěru eh, těch těm eh, orgánům, autoritám, kteří nám, které nám poskytují tyto údaje. Já mám trochu dojem, že dnes odpoledne jsme vyslechli zejména prezentace, které dokazují, že nebyla, nebylo vlastní hodnocení ze strany FC, že to vlastně správně nehodnotila. To vyplynulo to, z čeho jste ho říkali. My z toho máme dojem, že tady byla taková silná aliance, silné spojenství mezi touto agenturou a průmyslem. Minulý týden jsme tady měli experta, který nám představil výsledky, které se týkají glyfosátů a v těchto výsledcích se jasně ukázalo, že to vše přímo poskytl průmysl. Byly tam čísla, bylo přesně tatáž čísla, která předložil průmyslu, takže my můžeme říct, že to, co vypracovala EFSA, to byl plagiát. Oni postupovali systém copy-paste a když vám takto naslouchám, tak mám dojem, že EFSA já se omlouvám za svůj výraz, ale že EFSA tak nějak vůbec nechce nic měnit. Oni zastírají, zastírají, vyrábí kouř, čím dál tím více kouře, mně se to nelíbí. Byla bych ráda, kdybychom vedli skutečnou debatu s vámi, zástupci EFSI, aby byste měli posílit svou nezávislost. Děkuji vám. Yes, thank you very much for your comment. Děkuji mnohokrát za vaše připomínky. Bylo to spíše přáním než otázkou, která tady zazněla nakonec. Eh, co mě zaráží v této diskusi je, že kdykoliv EFSA přijde s nějakým stanoviskem jako o ne- k neonikotidům, některá část společnosti to bere za dobrý vědecký názor, protože to chrání včely a další opilovače. Pak EFSA je brána za tu Evropskou agenturu pro hodnocení rizika. Komise by měla okamžitě se řídit radou EFSA, protože EFSA řekla, že neonikotiny ohrožují opilovače a včely. A je tady celá řada jiných příkladů kdy EFSA, když přijde se s vědeckým stanoviskem, tak se jí tleská a je považována za nejdůvěryhodnější agenturu ve světě a komise a parlament by to měly okamžitě implementovat. Avšak, když titíž lidé stejnou metodologií, se stejnou expertízou, se stejnou nezávislostí dospějí k takovému závěru jako v případě glyfozátu za aplikování naprosto stejné metodologie jako po celá léta a je-li tento závěr, který se nehodí očekáváním určité části společnosti, tak se EFSA obvinuje, že prostě u ní loboval průmysl, že je na straně průmyslu a tak dále. My jsme vyvrátili všechny, všechna tato tvrzení jedno za druhým. My vás zveme, přijďte do Parmy, jsme ochotně přijete k vám, vysvětlovat vám, jak děláme naši práci. A my jako EFSA jsme přesvědčeni, že máme nejlepší a nejpřísnější preventivní systém pro možné konflikty zájmu ze všech evropských agentur. Čili není pochyb o tom, že práce, kterou děláme, se děje v naprosté transparentnosti ve veřejné službě. A rád bych pochopil, co můžeme víc udělat pro to, abychom vás, parlament, přesvědčili také v případech, kdy se vám prostě naše výsledky nelíbí. To je ten problém. Když se vám politicky nelíbí naše výsledky, pak najednou najednou jsme jako EFSA problém. A když se členů, když se poslancům líbí výsledky EFSA, tak je EFSA hrdinou. No já to tady trochu zjednodušuji, ale rád bych eh, vám řekl, že my postupujeme podle stejné metodologie, takže vás chci požádat, abyste se k nám taky férově chovali. No pane řečitě, neznepokojte se, to je součást naší práce a vy, vy jste taky poskytovali ty odpovědi, my jsme byli v Parmě, eh, my s vámi komunikujeme. Možná by to měli rozhodnout nezávislí soudci, který by to měli zanalizovat. Uvidíme. My vám nasloucháme. My si zaznamenáváme vaše názory a vaše návrhy. A otázka je ovšem ta, že co se týče minulosti, přítomnosti a budoucnosti, ta otázka, kterou si klademe, je to, jak zajistit zdraví našich evropských občanů. A vy jste to říkal sám. Tady jsou věci, které třeba zlepšovat. Nám nejde o to, kdo nese tu odpovědnost za minulost. Nám jde o to, jak se k tomu postavit a jak, jak bychom mohli společně zlepšit, vylepšit určité praktiky či postupy. Rozhodně vám děkuji a nyní má slovo paní McIntyre. Um, Děkuji, pane předsedo. Eh, paní si má pravdu. My jsme tady proto, abychom chránili občany. A všichni my přece to máme na mysli. Ale také musíme zajistit, že eh, se budeme chovat zodpovědně. To znamená, že zde bude rozumná rovnováha a nebudeme eh, šířit poplašné zprávy. A já trochu se bojím, bojím že někteří Eh, si přejí, aby to základní hodnocení těch potenciálních karcerogenních látek aby vycházelo ne z hodnocení rizika, ale z hodnocení nebezpečnosti. Kdybychom zakázali všechny potenciálně karcinogenní látky, no tak to bychom zakázali kávu, šampaňské, guláš a prošuto, belgické pivo a frity. To znamená, aby, a lidem bychom zakazovali jít na slunce, takže bychom museli zakázat spoustu činností a věcí. Takže tady je třeba, abychom zachovali rozumnou rovnováhu a pochopili, že naše rozhodnutí, když se bude opírat o hodnocení rizik, tak je to daleko rozumnější, než když eh, náš postoj bude takový, že vše, co je potenciálně karcinogenní, tak je třeba zakázat. Pan Omarží? Vrátím se k chlordekonu, k tomu skandálu a s tou zajímavou paralelou s glyfosátem a tou problematikou. Pro ty, kteří si to nepamatují, v roce 1979 se zdálo, že neexistuje příliš mnoho prvků pro to, aby bylo možné eh, prohlásit klordekon za pravděpodobně či s jistotou karcinogenní. A v roce 1998 USA již klordekon zakázalo a glyfosáty. Jark už říká, že tedy je to pravděpodobně karcinogenní látka, ten glyfosát. A opět tedy naše úřady říkají, že nemají dost elementů pro to, aby rozhodli o tom, že je karcinogenní. Ale je těžké mít jistotu. Ale v evropských smlouvách máme jednu zásadu, a to je zásada předběžné opatrnosti, zásada obezřetnosti. A tato zásada by měla být pro vás vodítkem. A když vám tady takto naslouchám, a mám, tak mám občas pocit, že nakonec ta logika, která vyhrává, je spíše ochrana ekonomických zájmů průmyslu, než aby pro vás byla prioritní e, bezpečnost evropských občanů. A tady já velmi, to, to mě vyvolává velice hluboké pochyby. A mám pocit, že co se týče glyfosátu, zde by měl zvítězit princip obezřetnosti, který je zakotven ve smlouvách, měl by se uplatňovat na všechny, tím Mám ehm, tedy na mysli i to doporučení, zda zakázat či nezakázat určitou účinnou látku. Děkuji. Chcete zareagovat, pan Url, nebo prosím, pane Urle? Velice stručně. What we as scientists can deliver to... My, co jako vědci můžeme poda- předkládat vám, je hodnocení rizika a hodnocení nejistoty spojené s tímto rizikem. Ale co nemůžeme udělat, ani nesmíme a neměli bychom aplikovat eh, princip obezřetnosti ve vědě. To tam neexistuje. To je rozhodnutí společnosti, eh, jakou míru rizika chcete akceptovat nebo ne. To je politické rozhodnutí, to není rozhodnutí vědecké. Ve vědě můžeme eh, ohodnotit nejistotu podle našich nejlepších znalostí a je to na Eh, společnosti, aby rozhodla, zdali bude akceptovat to riziko. A tam potom pracuje se principem bezřetnosti. ale nesmíme tyto dvě koncepce směšovat. To budeme mít jinak problém. A já <clears throat> bych rád, abychom tyto dvě koncepce oddělovali. Vy jako eh, politici, kteří eh, hm, jste manažeři rizik, tak byste měli aplikovat princip obezřetnosti, ale my vědci ne. Já bych ještě doplnil, ano, jenom velice stručně, pan Tarason, abych objasnil. Chlorerchom není povolen jako pesticid v EU. Chlordekon není povolen jako pesticid v EU. Byl zakázán více než před deseti lety. Ano, to je neuvěřitelné. Já. Dobře, nasaďte si sluchátka. To je neuvěřitelné, co tady slyším. Víte, že na Martiniku a Guadalupu eh, ano, a ty jsou v Evropské unii, takže nemůžete říkat, že se nepoužívá v Evropské unii. Po, Francie ho používala na základě rozhodnutí francouzských orgánů v Evropské unii, to znamená na Martiniku a na Guadalupu. A eh, princip obezřetnosti, jak řekla kolegyně si zcela správně. My vůbec s vámi nesouhlasíme, poněvadž tady jde o ne, ne, e, ne, nezvratnost ne, e, rizik. Já bych doplnila ještě toto rychle třeba, pane Orla, abyste se podívali na zásadu obezřetnosti. Ve větě můžete aplikovat zásadu obezřetnosti, pokud existují rizika, která můžou být nezvratná. A v tomto případě samozřejmě máte v nařízení velmi často, když eh, vás někdo žádají o schválení určité účinné látky, jsou tam údaje, které eh, nebyly jaksi získány tím průmysle, jsou takzvané data a to to má být potom potvrzeno. A toto je má otázka, jak můžete schválit látku, pokud je tam celá řada údajů, které prostě chybí. Údaje o vodě, určitých zvířatek a tak dále. A tyto údaje dostanete až za 4-5 let poté. Pokud byste uplatňovali zásadu obořetnosti, tak do té doby, kdy nemáte takovéto údaje, do, takové, do té doby, dokud vám ten průmysl takovéto údaje nedodá, tak vy prostě takovouto látku schválit nemůžete. Děkuji. Děkuji. Už nemáme, máme asi méně než 10 minut, takže pan Hansen jedna minuta na závěr a pak další řečník na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já dám velice stručnou odpověď k těm dvěma záležitostem, eh, kdy protože eh, připomínka eh, panu poslancu se také týkala nás a průmyslu. My se budeme snažit to pochopit a budeme se snažit vám dokázat, zda to je pravda nebo není pravda, zda tedy eh, my jsme velice otevřeni k tomu, abychom pochopili eh, ten případ a abychom eh, opravili to, co bude nezbytné z tohoto pohledu. Co se týče principu obezřetnosti, komise nás požádala, abychom se podívali na to, jak ho můžeme aplikovat my jasnějším způsobem a velice my analyzujeme teď, jak sdělení komise z roku 2001 může být implementováno lépe, tak, abychom sloužili politice politickému rozhodování za lepšího používání zásady obezřetnosti. A chceme to tedy artikulovat jasněji, zejména abychom identifikovali také takové případy, kde nejistota sebou přináší nezbytnost eh, různých opatření, které třeba potom rozhodnout na politické úrovni. Eh, pan Nars, je mi líto, že jsem vás musel přerušit. Teď pan Nars na minutu. Já jsem chtěl jenom skončit tam, kde jsme začali. Eh, slyšeli jsme tady docela žhavou diskusi. Naše zpráva byla určeno, eh, aby se ubrala ta žhavost těch diskusí, abychom se vrátili prostě k vědecké zásadě, abychom se vrátili k efektivní práci. Možná, že to vyplyno z vašich vyšetřování, že se budete chtít k této zprávě znovu vrátit a my velice rád znovu, rádi znovu přijdeme, abychom diskutovali jaksi v míru milovnějším duchu. Děkuji vám mnohokrát. No, eh, diskuse je živá, ale eh, jenom slovíčko. Eh, eh, chci vám říci, že vám chci mnohokrát poděkovat za diskusi. Eh, Víte, že když se dnes díváme, samozřejmě, že existují problémy. Eh, eh, už jsme o tom hovořili dnes dopoledne, je tady problém rakoviny, problémy dalších typů onemocnění a tak dále. A je jasné, když 80 insektu, hmyzu je ohroženo používáním určité látky, eh, vidíme, že množství opilovačů se snižuje a je třeba eh, prostě, abychom podpořili všechny ty zemědělci, kteří se nacházejí v této situaci, protože situace je opravdu závažná. Já už jsem to řekl včera, máme včer, byl včerejšek, dnešek a zítřejšek. My jsme přesvědčeni o tom, co nám říkáte, ale přesvědčení je trošku jako láska. Eh, máme tady ehm, vyznání lásky, ale také potom důkaz lásky, eh, protože jiná my to chceme jako naopak. Eh, a vlastně tato diskuse nám měla dodat rozumné argumenty, aby ta diskuse byla opravdu pro nás přesvědčivá. A proto se tady pokládalo tolik otázek. Ale jsou to všechny ty otázky, eh, o kterých musíme odpovědně rozhodovat, tak, abychom zítra mohli mít záruku, že pro hm, těch 500 milionů Evropů Tady bude existovat zdravý vzduch a zdravá půda. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přijeli a přeji do příštích týdnů hodně úsilí, abychom mohli vykonat vysoce kvalitní práci pro to, aby se skutečně z věci změnily. Děkuji diskutujícím, děkuji také tlumočníkům a ušetřil jsem jim dvě minuty. Děkuji vám za excelentnost vaší práce.